Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych zahájil dnešní schůzi. První bod. Viděli jste jistě návrh pořadu jednání. V souhlase s tím, co bylo oznámeno v Kobu bod 4, což je mandát pro trialog pro rozpočet na 2013 se odsouvá na čtvrtek, protože tento týden máme trošku zvláštní, zvláštní režim zasedání našeho výboru, ehm, trochu neobvyklý. Naše dva půl dny proběhnou dnes odpoledne a poté se znovu udíme ve čtvrtek, kdy se ve 14.00 sejdou koordinátoři a Výbor zasedne poté od 15 do 18.30, ale ne ve stejné místnosti jako dnes. Pozor, budeme v budově Josef Antal v šestém podlaží. Dnes odpoledne cirka v 17.00 budeme hlasovat a v odpoledne skončíme v 18.00 a přizveme kolegy z výboru pro rozpočtovou kontrolu, a spoluzpravodaje pana Riveliniho, abychom si vyslechli pana Riveliniho a Inge Gressle, kteří nás obeznámí eh, s sestavem dlouhých, složitých eh, jednání o finančním nařízení. Obracím se na eh, Gerana Ferma, který se účastnil trialogu s radou ohledně projektových dluhopisů Gerane, můžeš nás seznámit s výsledky této schůzky? Stručně, možná hned? Prosím. Ano. Myslím, že to zvládnu rychle, pane předsedo, protože to byl včera první trialog. Podle mého byl velmi úspěšný. Měli jsme seznam bodů, které byly potenciálně složité, sporné. Řekl bych, že nejsložitějším bodem je to, že Rada chce mít jako se exit strategii pro projektové dluhopisy ještě předtím, než jsme vůbec zavedli tedy strategie pro upuštění těchto, těchto dluhopisů, což pro mne znamená vlastně očekávání krachu. Samozřejmě nyní jsme v pilotní fázi, jasné, že pokud se to osvědčí, zavedeme to jako stálý nástroj, pokud ne, nikoli. Proto si myslím, že nic více k tomu říkat v tu chvíli nemusíme. Ale hned od začátku hledat možnost jak eh, od toho upustit, to si myslím, že velmi oslabuje důvěryhodnost projektu na finančních trzích. Trochu jsme se obávali, že rada bude v této věci velmi tvrdá, ale nakonec byla flexibilnější, než jsme očekávali a přislíbila, že se pokusí hledat novou formulaci, což bohužel znamená, že patrně to budou muset jít zpět do koreperu aby vznikl mandát pro tuto změnu, což působí problém s načasováním věci, ale myslím, že bude stále možné splnit cíl a 31. května hlasovat o rodě v prvním čtení. Kromě toho to byla celá řada dalších aspektů, dalších bodů. Radu vůbec nezajímá širší eh, politický kontext, který jsme se do toho snažili aspoň trochu vnést. Například možnost ambicioznějších eh, dluhopisu nebo alternativa větší míry udržitelnosti, dlouhodobé trvalé udržitelnosti a kritérií ze strategie 2020, ale to tady radu nezajímalo, ale to není až takový problém, tam jde spíše o slova než o samotnou povahu celého nástroje. Takže mé hodnocení v tuto chvíli je dosti příznivé. Vlastně eh, vlastně se to vyvíjelo lépe, než jsme očekávali. Jsem optimistou a myslím, že je skutečně možné, že bude možné se dobrat rozhodnutí v našem výboru do 30. května. Výborně, děkuji, Gerene. V neděli eh, proběhly prezidentské volby ve Francii a Je dis bien sur ce sujet précis, parce que notre séance est publique, il ne faudrait pas que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 Možná, že jedno slovo ze dvou bude stačit. bon. Est-ce que, est que les techniciens peuvent nous dire... Může nám technik sdělit, zda už vše funguje? Je to lepší? Je to lepší? Alespoň pro češtinu ano, pro maďarštinu také polštinu, italštinu. Tedy, abych to schrnul. Dánské předsednictví učinilo krok eh, zpět a my jsme s koordinátory se chystali na uspořádání dvou zasedání. První by bylo technické a ta druhá schůze by měla být skutečně politická, a to s šéfy delegací všech tří institucí. Vzhledem k tomu, jak postupuje dánské předsednictví, jsme mm, se dohodli, že budeme postupovat následně. Zítra tedy 9. se sejdeme bilaterálně, naši zpravodajové a zástupci komise. A teď hovořím pod kontrolou zástupce komise. Když mám na mysli zpravodaje, tak to jsou eh, poslanci i z jiných politických skupin, i stínoví zpravodové, kteří jsou vítáni, nicméně bude to bilaterální jednání. Bude to tedy jednání mezi komisí, Evropskou komisí a naším rozpočtovým výborem. A to proto, aby 30. května se mohla konat schůze nebo zasedání, které povedu. Já povedu tedy výbor výbor rozpočtový a pan komisař Levandovský eh, povede delegaci komise a eh, měla by přijít rada. Já teď nevím, jak by rada mohla být zcela nezastoupená. Eh, pokud se nebude chtít rada vyjádřit, prosím, nebude se vyjadřovat ale chceme zajistit, aby toto téma, které je velice technické, ale především hodně politické, zejména v současné situaci, abychom v tomto tématu tedy došli alespoň ke schodě mezi parlamentem a komisí, nejen ohledně eh, celkové částky prostředků na platby, to je záležitost rozpočtu, ale abychom spočítali, jaké budou potřeby, jaké jsou možnosti, jak je můžeme uspokojit a co potom uděláme, tak ehm, se budeme snažit předejít nedorozumění která by mohla zbytečně dále zkomplikovat vyjednávání o rozpočtu rok 2000, která zkomplikovala jednání o rozpočtu na konci roku 2011 na rok 2012. Zítra se tedy má konat technická schůze. To znamená, že se jí budou účastnit naši eh, zpravodajové a budou nás moci informovat ve čtvrtek podle našeho eh, programu na tento týden. A teď k jazykům, které jsou dnes eh, k dispozici. Jak vidím, tak už tedy jsou k dispozici. Eh, a to pro nejen každé mé druhé slovo, ale pro všechna. Tyto jazyky jsou uvedeny v Kobunius, a pokud nemáte výhrad, bude schválen zápis 29. března. A nyní, kolegové, eh, Je vous propose... Vám chci navrhnout, vzhledem k tomu, že bod 4 je odložen na pozítří, abychom přešli k bodu 5, a to je návrh opravného rozpočtu číslo 2 2012 Fond Solidarity a jeho využití po záplavách v Itálii. Slovo má naše zpravodajka Francesca Balcány. Děkuji, pane předsedo. Už jsme měli příležitost zabývat se tímto návrhem eh, komise za předchozích zasedání. Nyní zde máme novinku, je to dopis eh, od pana komisaře Levandovského, v němž nás informuje o novém návrhu pro to, jak vyřešit problémy s platbami, protože si určitě všichni vzpomenete, že v tomto případě se jednalo o potíže s nedostatkem prostředků, tedy 18 milionů žádaných eh, k tomu, aby konkrétně mohly být pokryty ty žádané částky eh, z Fondu Solidarity. První návrh komise spočíval eh, v revizi maximální částky pro tento rok, ale nový návrh komisaře Levandovského mm, o kterém pak stručně pohovoří rada, se týká jiného nástroje, to je možnost použití převodu. Pan komisař Levandovský se snažil neustále se zaměřovat na téma plateb. Jak víte, to bylo jedno z nejnáročnějších témat v průběhu vyjednávání o rozpočtu na tento rok. Pan Levandovský tedy navrhuje, abychom si ověřili, do jaké míry jsou prováděny a uskutečňovány jednotlivé programy, například ohledně energetiky eh, a ekonomického znovu nastartování zemí. A navrhuje eh, převody, protože se předpokládá, že určité programy nebudou plně eh, spotřebovány, eh, protože jsou neobyčejně eh, komplexní. A je tedy důvod se domnívat, že že těchto 503 milionů finančních prostředků na dané potřeby, na dané programy nebudou všechny využity, nebudou absorbovány a proto by se daly využít na tento fond Solidarity, na druhé straně tu jsou eh, finanční prostředky na výzkum, eh, které budou potřebovat také eh, být vypořádány do konce tohoto roku. Takže na tyto věci upozorňoval pan komisař Levandovský. Jedná se především o problém s platebami a prostředkami, prostředky na platby, protože tento problém se směrem ke konci roku bude zhoršovat a to exponenciálně a můžeme se připravit tedy na první balíček převodů směrem eh, k, do fondu Solidarity a směrem do eh, fondů nebo prostředků na výzkum, eh, které by měly být splatné ke konci roku. Děkuji vám, paní zpravodajko. Dobrou zprávou tedy je, že se našel způsob, hm, jak, pokud se shodneme, financovat eh, tyto prostředky eh, Fondu Solidarity do, pro Ligurii. Na druhé straně je to špatná zpráva, protože to ukazuje, že nezanedbatelná část eh, finančních prostředků, které měly být využity z evropského rozpočtu na znovu nastartování hospodářství v této době finanční hospodářské krize nejsou využívány. Je třeba, abychom z toho učinili závěry pro naše další postupy, eh, jak už tedy pro eh, finanční záležitosti, tak pro další politiku souvisí s těmito plány. Máte k tomuto nějaké poznámky? Pokud nechcete k tomuto hovořit, nežádáte o slovo, tak bych jenom připomněl, že samozřejmě, eh, jak už se zmiňovala paní zpravodajka, eh, pokud se nevyjádří rada, tak eh, lhutu pro pozměňovací návrhy by měla být 24. května Souhlasíte s tím? Vyhovuje vám to? Sam... Je to tak, paní zpravodajko? Pokud to tak bude tedy vyhovovat také radě. A to je tedy bod 5. Můžeme přejít k bodu 6. A to je pan Alfonsi, který je navrhovatelem stanoviska ke společné rybářské politice. A bude se konat tedy první výměna názorů Prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji za kávu. Takže byli jsme vyžádáni, abychom vypracovali stanovisko týkající se společné rybářské politiky. Po roce 2002 Evropská unie vlastně začala hledat cestu, eh, jak využívat lépe zdroje eh, pro eh, záchranu ohrožených populací a jak zaručit, aby se pro Evropu eh, mohly zabezpečit eh, příslušné zdroje. V roce 2009 eh, v reformě společné rybářské politiky se dospělo k závěru, že ještě nemáme dostatečnou evropskou rybářskou politiku, která by byla kompatibilní s trvale udržitelnou ochranou zdrojů a jednotlivých druhů populací. Eh, na základě návrhu komise, která navrhují jít poněkud dále na základě priorit, eh, které se soustředí především na, trvale udržitel, na trvalou udržitelnost environmentální. Doporučuje aby eh, se, aby se skoncovalo s příliš velkým vyhazováním výmětů z rybolovu a je třeba lépe využívat kapacitu lodních plavidel. To zůstává pro Evropu stále ještě sociálním a ekonomickým problémem poměrně eh, zneklidňujícím návrhy, které komise obecně navrhuje, jsou návrhy, pod které bychom se mohli podepsat. Je to všechno v rámci fondu který pakliže tedy nakonec dojde k tomu, že návrhy komise budou udrženy eh, v té řádové výši, kterou navrhuje, se bude vlastně pohybovat výši toho, co existovalo minule, akorát v minulém období jenom s, malo, s malým snížením. Tady se jedná především o eh, určité hlavní směry, čili zredukovat výměty, více decentralizovaný přístup a zavedení udělování převodů Stále ještě tady máme ještě určité pochybnosti o výši druhů populací a o věrohodnosti jednotlivých vědeckých studií. V další etapě, eh, která bude poněkud detailnější, budou představeny eh, se také uvádějí určité obavy týkající se umělého rybovolu. Je třeba, aby udělování povolení pro rybolov prostě skutečně podléhalo autorizačnímu procesu, aby se dodržovaly příslušné kvóty a aby se dodržela také skutečně eh, dostatečná výše jednotlivých druhů populace i v pobřežních vodách. <clears throat> Je třeba abychom tyto hlavní směry skutečně implementovali všude ve všech eh, regionech Evropské unie. Myslím si, že tyto hlavní směry jsou dobré a že můžeme vlastně dát nebo se podepsat pod tento návrh komise. Děkuji mnohokrát, drazí kolegové. A další kolega se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně za Estrel, eh, Estrel Grelie, která nepřestala ještě s kampaní ve Francii, stále pokračuje, protože se chystají další volby, jak víte, takže požádal, požádal mě, ať vystoupím za ní. V zásadě souhlasí s přístupem pana Alfonciho. To, tady to stanovisko má být stručné, samozřejmě se budeme vracet ještě k dalším částem legislativního návrhu k politice rybolovu v dalších fázích. Kolegyně by především ráda potrhla význam toho, že rybolovné zdroje představují veřejný statek, o který musíme pečovat, jsou důležité pro Evropu, ale také pro celosvětové zajištění potravin. Eh, musíme ovšem zohlednit situaci nejenom u rybolovu, také akvakultury, eh, která je významná především pro některé pobřežní zóny a bude se to žádat podporu také do budoucna. Ale je důležité, abychom podpořili politiku rybolovu, která eh, bude usilovat o podporu dlouhodobě udržitelného rybolovu s malým do, negativním dopadem na životní prostředí. Zároveň to musí být hospodářsky uh, udržitelné pro uh, rybo, rybářské komunity. Pro jejich budoucnost je to také důležité. Zároveň potřebujeme efektivní hospodaření s rybolovnými zdroji. To je zjevné, bude se to žádat více. Uh, vědeckých podkladů pro rozhodování. Bude třeba také podpořit eh, změny u plavidel rybolovných, protože nyní jdeme cestou selektivnějšího rybolovu, což se bude žádat možná určitá investice. Musíme také podpořit kolektivní zpracování, eh, dostupnost biologických údajů a tak dále. Eh, vrátíme se ještě k přesným číslům. Samozřejmě se budeme opírat o, o zprávu výboru SURE ale je zjevné, že tady je určitý problém, protože vznikla celá řada nových eh, požadavků v politice rybolovu, zřejmě v souvislosti trvalou udržitelnosti. Je třeba hledat cesty, jak to financovat v rámci stropu, který bude třeba respektovat. Ale k tomu se ještě vrátíme. Tolik tedy od paní Grelie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další kolega, prosím. Thank you. Děkuji, Alena. Jenom stručně nejprve je samozřejmě možné souhlasit s tím, co právě nastěnil Francova. Myslím, že je důležité mít na paměti, že eh, když eh, komise zahájila reformu společné politiky rybolovu, zdůraznila, že potřebujeme reformu radikální, abychom zachránili rybolov v Evropě. Toto je třeba brát velmi vážně. Jen málo kdy komise sama přiznává eh, své selhání a potřebu radikální reformy taková situace nenastává každý den. Eh, jsme v situaci, kdy většina populace v Evropě je nadměrně vylovována a pokud to nezměníme, tak nezaručíme ekonomickou životaschopnost rybářských komunit, jak zmiňoval Joran. Je třeba, aby lidé, kteří jsou závislí svým živobytím na rybolovu, měli i do budoucna určitou hospodářskou, určitou ekonomickou jistotu. Potřebujeme tedy ovšem environmentální přístup k objemu výlovu. Eh, dlouhodobě bude mít rybolov větší přínos eh, i ekonomický, eh, pokud budou zachovány rybolovné, rybolovné zdroje, ovšem krátkodobě to bude muset znamenat dočasně tedy menší objem výlovu a bude třeba zajistit podporu rybářů v této fázi, kdy bude třeba omezit výlov. A to budeme muset řešit v tomto, v tomto výboru, až začneme pracovat na té reformě Eh, já mám to potěšení být s jedním ze zpravodajů, jsem také místopředsedou výboru pro rybolov, takže se velmi angažuji v této věci. Víme, že to představuje výzvu, ale možné zvládnout to je. Víme také, že jsou některé politiky, eh, některé prvky v rámci aktuální evropské rybolovné politiky, kde by bylo možné ty finanční prostředky odklonit jinam. Čili jinými slovy, já neříkám, že potřebujeme více prostředků na eh, evropskou rybářskou politiku, ale můžeme existující prostředky v této rozpočtové kapitole využívat lépe. Eh, a určitě musíme jít cestou trvalé udržitelného rybolovu, s tím rozhodně eh, v tom rozhodně souhlasím se zpravodajem a potřebujeme také razantní signál v tomto smyslu z našeho výboru. Děkuji. Děkuji. Skutečně se domnívám, jak tady zaznělo od zpravodaje i dalších účastníků diskuse, že u tématu, jako je toto, Eh, musí rozpočtový výbor eh, vydat důležité stanovisko, protože částky, o které běží, eh, nejsou zanebatelné. Je to téměř miliarda ročně. Téměř miliarda ročně. A v minulosti jsme konstatovali, já sám jsem zvolen za jeho západ Francie, což je na jednu stranu Atlantické pobřeží a zároveň pobřeží Středozemního moře, což jsou dvě velmi odlišné kategorie rybolovu. Mne velmi zarazilo, stejně jako jistě řadu z vás, že v minulosti část evropských podpor sloužila k tomu, abychom likvidovali rybolovná plavidla, abychom snížili kapacitu flotily a zároveň jsme dotovali nákup modernějších rybářských plavidel, zejména, a s tím samozřejmě eh, souhlasíme, abychom eh, zaručili bezpečnost posádek. Jinými slovy, máme nyní méně lodí, které ale, eh, které ale mají větší výlov, větší objem výlovu. A jak zde zaznělo, je celá řada druhů ryb, které jsou nyní ohroženy. Což samozřejmě není v zájmu nikoho ani rybářů. Což dovedlo Evropskou komisi k tomu, aby vystoupila s velmi inovativním návrhem. A pokud vím, ministři pro rybolov to nejprve přijali eh, se smíšenými pocity, ty názory byly velmi různorodé, až kontrastní. I v Evropské unii někdy máme příklady zemí, které dokázaly zavést politiku, která tím, že e, položila odpovědnost na samotné rybáře, umožnila zajistit obnovu populací, obnovu zdrojů rybolovných a to i ve prospěch drobného rybolovu, ne nutně velkých nadnárodních eh, rybářských společností. Takže jsou úspěšné příklady. Jsou místa v Evropě i jinde, kde se to podařilo. A myslím, že my, jakožto rozpočtový výbor, neseme specifickou odpovědnost eh, ne proto, abychom řekli, eh, ten postup musí jít takový a takový, to přísluší spíše výboru pro rybolov a jeho zpravodaj či zpravodajům, ale eh, měli bychom bát na to, že pokud budeme vyčlenovat prostředky, musíme mít jistotu, že budou sloužit naplňování cílů rybářské politiky a nebudou mít eh, protichudné účinky vedlejší. Takže myslím, že to je problematika, kterou musíme sledovat velmi pozorně, velmi zblízka a jsem rád, že náš výbor sehrává významnou roli v rámci definování nové rybářské politiky pro Evropu. V této věci tedy děkuji našemu zpravodaji. Pokud jde o harmonogram věci, po této první výměně názorů je stanovena lhuta pro pozměňovací návrhy na 29. května. Přijetí ve výboru pro rozpočet našeho stanoviska je plánováno na 20. června s tím, že výbor pro rybolov počítá s přijetím zprávy na schůzi 10. až 11. července a v plénu by se mělo hlasovat poté. Děkuji. Nyní můžeme přistoupit k bodu 7. Evropský statistický program. Naším zpravodem je pan Epping, kterému tímto dávám slovo. Dídon. Uh, the Commission has proposed a regulation. Máme zde návrh na nový program, takzvaný ESP, Evropský statistický program, který má být rámcem pro rozvoj, přípravu a šíření statistických údajů v období 2013 a 2017. Celková eh, částka má být 299,4 milionů eur po celou pětiletou dobu trvání tohoto programu, včetně 57,3 milionů eur, které budou pokryty programovým obdobím 2007 až 2013 a 2014 2 miliony eur 2014 tedy až 2017. Evropský statistický systém ESS je partnerstvím mezi Eurostatem a národními statistickými úřady musel se potýkat celou řadou výzev v posledních letech, včetně narůstající potřeby získává statistické údaje a změnící se potřebě eh, statistických údajů. Na um, evropské i národní úrovni bylo zapotřebí dospět k eh, šetření a úsporám. Statistický systém má být hlavním poskytovatelem vysoce kvalitních eh, statistických údajů o Evropě. Dva hlavní cíle tedy Eh, mají řídit eh, všechny tyto akce. Za prvé poskytovat kvalitní a důvěryhodné informace a za druhé poskytovat nové metody Evropský statistik. Eh, především má docházet k větší výkonnosti a důvěryhodnosti těchto údajů a také to má být vedeno v partnerství s evropským statistickým systémem, tak aby se navyšovala produktivita celého systému, tak abychom mohli s, s takto SP um, plnit. Evropská komise vytvořila celý program, jak se má postupovat. Duch mých pozměňovacích návrhů odráží eh, potřebu eh, potřebu, která je ještě zhoršována tedy eh, finanční krizí. Potřebujeme v tomto době ještě více než kdykoliv dříve důvěryhodné kvalitní statistické údaje a potřebujeme proto koherentní Eh, důvěryhodné statistiky, které budou poskytovány nezávislými národními statistickými úřady, které budou vedeny za správných eh, kontrolních mechanismů, aby se předešlo nedostatečné výkonnosti a eh, jiným nesrovnalostem. Správné statistiky jsou naprosto zásadní pro to, abychom si zachovali stávající systém fungování. Eh, eura a rád bych eh, se zmínil o politice pana eh, Sir Copperdwaita, který byl národním sekretářem v Hongkongu v roce 1971. 71. Hovořil o pozitivním nezasahování, což vedlo Hongkong na výsluní a došlo k 50% nárůstu reálných platů a to jsou věci, o kterých my můžeme skutečně nesnít. Jedním z hlavních aspektů této politiky bylo, že se odmítal, pan John odmít, eh, Sir John odmítal ekonomické statistiky. Klíčovou věcí eh, pro chudou zemi podle něj bylo to, že je třeba zrušit Národní statistický úřad. A mm, tímto způsobem se tedy dosáhne růstu. To je tedy taková historická anekdota a já nejsem úplně přesvědčen, že by eh, evropští vedoucí představitelé sdíleli tento názor Sera Johna. A máme tento daný statistický rámec, v něm se snažíme dosáhnout kvalitních statistik. Alespoň víme, co děláme, ať už to je z dobrých či špatných důvodů. Eh, děkuji vám, pane zpravodaj. Blahopřeji vám a <clears throat> děkuji vám za to, že jste <clears throat> celý výbor rozpočtu přiměl k úsměvu, co se týče eh, statistických údajů, eh, <clears throat> protože to je pozoruná. No víme, že statistik ekonomika a hospodářský růst je propojený. Ale když si vezme Hongkong v roce 1970, eh, konkurence rostla, hospodářský růst rostl, ale, eh, ale jinak hospodářství bylo, jinak prostě tam byly ještě nějaké slabé stránky. A teďka se nám hlásil pan Gajer o slovo. Zum, eh k politickému a hospodářskému životu v Hongkongu nemohu dodat žádné příspěvky, ale v Německu je velice slavný cit citát Winstona Churchilla nevěř žádným statistikám, eh, jenom těm, které si sfalšoval ty sám. A proto eh, program, o kterém se tady bavíme, je nesmírně důležitý, eh, protože všichni jsme učinili své zkušenosti i v tomto výboru, kdy se musíme potýkat právě s problémy vyplývajícími z toho, že statistiky nejsou takové, jak by měly být. Čili naprosto souhlasím s panem zpravodajem v tom ohledu, že Evropská unie potřebuje spolehlivá a vysoce hodnotná kvalifikovaná data, kvalifikované údaje, aby mohla dělat kvalifikované mm, plánování a aby mohla eh, položit eh, skutečně dobrý základ pro vlastní politiku. Ale Právě proto eh, si myslím, že je nesmírně důležité eh, neustále apelovat na spolupráci a také eh, apelovat na nezávislost statistických úřadů, protože s tou nezávislostí jsme všichni učinili špatné zkušenosti. Právě proto, že tomu tak je, mám já problém, abych tedy se zprávou pana Eppinga jak si se snažil obejít s tou ideou, vždyť všichni chceme úspory. To najdeme samozřejmě v každém programu, tuto snahu o úspory a je to vlastně politické kredo eh, celé politické skupiny, ke které patří pan Epping. Ale budeme-li říkat, že to má zásadní význam, abychom žádali rozumné podklady pro rozumnou, rozumné politické plánování, pak podle mého názoru to můžeme velice špatně spojovat s tím zadáním, že je třeba tady v té oblasti spořit. E, musíme říci, máme tady tedy deset přikázání, jako mm, obecné požadavky, jak se musí nakládat se zdroji. To já jsem jako kontrolor rozpočtu ten poslední, který by proti tomu něco měl ale na tomto místě si myslím, že spoření je spoření na nesprávném místě. Merci, mon cher. Děkuji mnohokrát, drahý kolego. A nyní pan Šťastný. Promiňte, že jsem špatně vyslovil vaše jméno. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Jsem stínový zpravodaj za naše politickou skupinu EPP. O statistice se řeklo mnoho moudrých slov a doufám, že to nespadá té kategorie lže, eh, velké lži a statistiky Evropského parlamentu jako třetí stupeň. Myslím, že Podstata statistik je především to, že mají eh, být eh, schopni monitorovat a ukázat to, co je v našich politikách. Eh, potřebujeme tedy kvalitní materiál, abychom došli k rozumným výsledkům. A já silně souhlasím se všemi třemi těmito cíly, které reflektují stávající finanční a hospodářskou situaci. Proto se tedy žádá kvalita, eh, výkonnost eh, a další zlepšení a také eh, posílení produktivity prostřednictvím partnerství a dalších prostředků a oblastí. Já budu sledovat toto téma za naši politickou skupinu a doufám, že přijdeme se zprávou, která bude přijatelná pro většinu poslanců a posílí naši reputaci zde v Evropském parlamentu. Děkuji mnohokrát. Čelíme tady problému, který je zjevně velmi technický a znamená také ohrožení eh, ekonomiky a znamená hrozbu rozpočtu. V takových zemích, jako je ta má, která není součástí těch nejméně rozvinutých zemí světa, neznáme výrobu eh, ve světovém srovnání pouze ve tříměsíčním spoždění. Eh, protože to, co dělají profesionální průmyslové organizace, eh, jejich procesy jsou příliš dlouhé a byrokratické. Čili jak se nám může podařit dělat nějaké perspektivy relativně věrohodné, o tom, co se děje a jaký bude hospodářský růst za tři měsíce, za šest měsíců nebo za rok, když ani nevíme, jestli tři měsíce předtím eh, byl průmysl na dobré cestě či nikoliv. Při nejmenším eh, prostě eh, u meteorologie můžete říct, co předvědí počasí, zda tedy dnes prší či ne, ale s našimi statistikami můžeme říci, až za tři dny budeme vědět, zda eh, francouzský prům, ve francouzském průmyslu pršelo nebo svítilo slunce. To znamená, je absolutně eh, nezbytné, abychom zlepšili kvalitu našich statistických údajů a pod tlakem potíží krize členské státy eh, musí posilovat koordinaci rozpočtovou někdy v rámci Evropské unie, eh, v rámci evropského semestru pro 25-27 zemí, v rámci nové smlouvy takovým způsobem, aby eh, hospodářské politiky byly lépe, lépe koordinovány pro maximalizaci růstu skutečnost mít statistický nástroj nesmírně důležitá. Dnes odpoledne už se tady hovořilo o prostředcích na platbu. Organizace potřebují prostředky na platbu, ale potřebují mít důležité základní údaje, o které se může opírat rozpočtová politika a hospodářská politika. Naše technické nástroje jsou zatím nedostačné, nedostačující a musí být zlepšeny. Čili eh, toto je nesmírně důležité téma. Děkuji mnohokrát našemu zpravodaji, panu Eppingovi a co se týče předkládání pozměňovacích návrhů eh, k jeho zprávě, ten, tato lhuta byla stanovena 14. května, to je příští týden. Měli bychom <clears throat> schválit, alespoň podrobit hlasování jeho stanovisko 31. května a v zásadě eh, by to potom 18. června mělo být potvrzeno výborem EKON, který je příslušným výborem. A uvidíme, zda oni schválí svou zprávu toho 18. června. Dobrá, tím pádem můžeme nyní přejít ke zprávě pana Fajmona k zavedení akčního programu pro cla a daně v EU. Drahý kolego. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Program Fiskus byl navržen Evropskou komisí jakožto jediný navazující program na programy eh, Fiscalis a Customs 2013 byl ohlášen v listopadu jakožto součást širšího balíčku eh, výsledek finančních výhledů. Cílem je sloučit dva programy eh, ve jménu simplifikace zjednodušení. CLA 2013, eh, což je legislativní rámec pro eh, činnost celních orgánů, má podpořit eh, tu životně důležitou činnost celní unie, jejich činnosti a jde o vylšnou kompetenci Unie. Oproti tomu program FESCA 2013 má za cíl posílit fungování jednotného vnitřního trhu zlepšením, zlepšením fungováním fiskálních daňových systémů v Evropské unii, zlepšením spolupráce mezi členskými státy. Ovšem daňová politika je primárně eh, kompetencí členských států a program Evropské unie by tedy neměl mít dopad na daňovou politiku. Proto mám vážné výhrady ohledně navrhovaného sloučení dvou právních základů. Oba tyto programy mají eh, odlišné samostatné cíle a souvislosti a proto eh, by měli mít každý svůj vlastní právní rámec pro implementaci, hodnocení, monitorování a kontrolu. Kromě toho hodnocení v polovině období nenavrhovalo sloučenému programu. Chybí tedy eh, podklady a argumenty pro tento návrh komise, jakkoliv jej komise se pokusila odůvodnit. Jak eh, programy Fiscalis, tak, tak cla eh, dobře fungovaly jako oddělené programy podle hodnocení nezávislých poradců. Dále, vzhledem k tomu, že komise zachovala rozpočet pro oba programy oddělený a vyjádřila zájem na zachování Eh, samostatné specifické identity obou programů, zdálo by se logické, že nejlepší způsob, jak toto zajistit, je zachovat oba programy jako oddělené, samostatné. Já eh, sice podporuji jak program Fiscalis, tak program CLA, nicméně doporučuji, že by Evropský parlament měl buď zvážit zamítnutí návrhu komise, anebo by příslušné výbory parlamentu měly přijmout jiné kroky, které by vyústily ve dva samostatné právní základy pro programy Fiscalis a CLA. To by umožnilo, aby tyto odlišné významné problematiky v rámci dvou navrhovaných eh, nových legislativních aktů by mohly být eh, přeskoumány a vyjednány samostatně. Tuto pozici schválili také, také výbory Ekona IMCO a také konference předsedů výboru 18. dubna ve Štrasburku na žádost výboru IMCO a Ekon. Komise dostala druhou příležitost vysvětlit své stanovisko oběma hlavním příslušným výborům v této věci, nicméně poslance a poslankyně toto vystoupení nepřesvědčilo. Konference předsedů nyní musí rozhodnout, o stažení svého, zrušení svého rozhodnutí o provádění článku 51 jednacího řádu. Sekretariáty byly informovány příslušnými službami parlamentu ohledně výhrad o přípustnosti některých mých, o některých návrhů k legislativnímu textu. Nicméně, jak chápu své diskuse s sekretariátem, eh, poznací návrh číslo 1 eh, je cestou, jak vyslat politický signál vůči příslušným výborům. Není to věc, která by eh, měla jít přímo do pléna, která by byla určena plénu, proto podle mého toto může rozpočtový výbor přijmout ve svém hlasování. Těším se na další spolupráci se stěnujeme zpravodaje, těším se na pozměňovací návrhy od politických skupin. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní pan Stolojan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem stínovým zpravodajem za skupinu EPP. Děkuji našemu navrhovateli za jeho práci a rád bych uvedl, že máme pro tuto zprávu dva příslušné výbory, jsou jimi Econ a IMCO, které takto působí podle článku 51 jednacího řádu. Oba předsedové zmíněných dvou výborů vypracovali dopis radě aby potrhli potřebu rozdělení programu Fiskus do dvou programů jako v minulosti, jednoho pro oblast celní, druho, eh, druhého pro oblast daňovou. 16. května zasedne konference předsedů a očekáváme, že konference předsedů na této schůzi schválí dopis podepsaný předsedy obou výborů ECON a IMCO. Tento dopis bude poté zaslán radě. Rada tento dopis již očekává, aby mohla přijmout rozhodnutí, jak dále postupovat. Pokud jde o pozměňovací návrhy našeho navrhovatele, samozřejmě souhlasíme eh, s pozměňovacím návrhem eh, v tom smyslu, že by měl být program rozdělen. Dále je zde poznací návrh, který poukazuje na to, že Rozpočet uvedený v tomto legislativním návrhu představuje pouze indikativní rozpočet pro uh, zákonodárce a nemůže být eh, pevně zakotven, dokud nebude nalezena dohoda ohledně nařízení, kterým se zakotvuje víceletý finanční rámec pro leta 2014 až 2020. Já si myslím, že tento poznací návrh je také racionální, logický a podpoříme jej. Děkuji. Výborně, děkuji. Žádné další žádosti o slovo nevidím, takže jak uvedl náš navrhovatel, a pardon, ještě pan Gajer, prosím, prosím, drahý kolego. Děkuji vám. Eh, já jsem stínovým zpravodajem za sociální demokraty a velice rád bych na tomto místě Přece jenom se zeptal znovu frakce, zda rozdělení obou programů je na tomto místě skutečně nezbytné. Je mi sice jasné, že daně a poplatky z cel v rámci evropských smluv mají jiný status, ale zda se bezpodmínečně jedná o tak silný argument, který by hovořil pro rozdělení těchto dvou programů, mi není tak zjevné, protože se přeci jedná o ochranu finančních zájmů Evropské unie. To znamená, v obou oblastech máme příjmy, musíme tedy generovat příjmy do rozpočtu, eh, které nejsou nepodstatné. A když příjmy z cel a daňové oblasti mohou eh, zvýšit příjmy, tak tak mohou také podle toho přímé příspěvky jednotlivých rozpočtů vnitrostátních být sníženy. To znamená, tady by se vyšlo vstříc vládám, které argumentují tím, že jejich příspěvky by musely klesnout. To tedy není bezpodmínečně má pozice, že by to tak mělo být ale přece jenom bych se divil, pakliže by parlament na tomto místě hájil pozici, která by pravila, že co možná nejefektivnější prostředky ke zvýšení příjmů rozpočtu EU chceme na tomto místě z formálních důvodů rozdělit na dva. Když se na to dívám z pohledu těch států, které znám, tak který je jich mezi nimi dost, kteří mají úřady, které vybírají celní poplatky také. To znamená, jestli tady, kdybychom tady vybudovali technické sítě, které by jak u vybírání cel u, i u daní byly schopny dát členským státům lep, lepší možnost vybírat jejich příjmy a tak chránit vlastně pří, příjmy cel, celé Evropské unie, pak nevidím důvod, proč by se to mělo rozdělovat na dva. Děkuji mnohokrát. Pane zpravodaj, chcete reagovat? Zampej. Pouze velmi stručně. Tady se vlastně nenavrhuje rozdělování programu, nejbrž pokračování v tom současném rámci, aby to zůstalo tak, jak to je nyní. E, čili dva oddělené programy. E, ty komise, které to mají, nebo ty výbory, které to mají na, e, na starosti to rovněž doporučují a myslím si, že je to eh, věc poměrně širokého koncenzu, ale samozřejmě můžou být i různé jiné názory. Bon. Très bien. Donc, je... Výborně, takže předpokládám, že se objeví ještě další pozněcí návrhy. Jak indikoval navrhovatel, některé pozněcí návrhy, které vypracoval, narazily na určité eh, výhrady eh, našich eh, služeb plenárního zasedání, pokud o jejich přípustnost, ale jsou to pozněcí návrhy, které jsou spojeny s problémy, které byly zmíněny v této výměně názoru, a totiž zda bude jediný program nebo programy dva. A pokud je tedy o veřejné zasedání eh, bude nastolena otázka na základě poznacích návrhů eh, příslušných výborů a nikoli eh, poznacích návrhů našeho rozpočtového výboru. Náš výbor má zcela volnou ruku při navrhování poznacích návrhů, které nemusí ani se líbit službám plného zasedání. Jde poté o to, jaké bude rozhodnutí příslušných výborů a které poznací návrhy předají do pléna k hlasování. Jak řekl navrhovatel, eh, jsou zde dva příslušné výbory. Jsou jimi Ekon a IMCO. Termín pro poznací návrhy eh, v našem výboru je stanoven eh, na 23. května s tím, že přijetí stanoviska je plánováno na 20. června a oba příslušné výbory mají přijímat zprávu v červnu či červenci. Děkuji mnohokrát a nyní můžeme pokračovat s projednáváním stanovisek k legislativnímu programu 2014 až 2020 s tím, že dalším bodem pořadu jednání je číslo 10, pardon, bod 9 nejprve. Mobilizace. A to je ano, to je odlišné téma mobilizace Evropského Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jde o žádost o technickou pomoc z podnětu komise. Naším zpravodajem je pan Kozlovský. Pane kolego, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. E, Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych připomněl, že Fond pro přizpůsobení se globalizaci byl založen proto, abychom se mohli eh, lépe vyrovnat se změnami ve světě. Maximální částka je 500 milionů eur podle článku 8 nařízení. Technická asistence nesmí přesáhnout 0,35 celoročního rozpočtu. To znamená 1 milion 750 tisíce eur. Nyní částka, která je využívána pro technickou pomoc, je tedy eh, celá dostupná na tento rok. Evropská komise 4. dubna tohoto roku předložila návrh na uvolnění 1 120 000 eur na technickou pomoc a to je 0,22 eh, To znamená, že že 630 tisíc eur ještě zbyde v rezervě pro eh, nějaký naléhavý případ. Částka žádná komisí by měla být využita v následujících oblastech monitorování, udržování webových stránek, výtisk informací a materiálů, distribuce výročních zpráv, a také vytváření základů pro další poznatky toho, jak eh, lze žádat o tyto prostředky, mm, jak mm, si vyměňovat eh, dobrou osvědčenou praxi, vytváření sítí, diskuze s experty a také závěrečné hodnocení ze strany externích poradců. Požadavek komise se řídí podle toho stávajícího nařízení. Podle mne mimořádné, že některé členské státy se staví proti eh, uvolnění této částky. Rada se rozhodla, že zablokuje eh, krizovou výjimku, která umožňuje finanční pomoc nejen tedy pro pracovníky, kteří Um, přišli o práci v důsledku globalizace, ale i eh, těm, eh, kdo eh, ztratili práci kvůli špatným finančním podmínkám. A v této době krize je to tedy důvod, proč to bylo zavedeno a já ve svém textu žádám, aby Rada toto znovu zavedla, co možná nejdříve. Na rozpočet pro tento rok platby do fondu byly, byly uděleny na zvláštní rozpočtovou řádku. Tento fond je nezávislý nástroj, nezávislý prostředek a proto by i udělování prostředků mělo být nezávislé na ostatních rozpočtových řádkách. Děkuji. Si. Děkuji vám, pane zpravodaji. Pan Darden má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Hovořím i jako stínový zpravodaj politické skupiny SAD. A navíc eh, pracuji ve skupině pro využití těchto prostředků. A chtěl bych eh, říci, jak pravděpodobně víte, pracovní skupina se rozhodla trošku změnit mm, svůj způsob práce a tento dopis, o kterém se hovořilo, mm, přednes našemu výboru v podobě pozměňovacích návrhů. Eh, tyto pozměňovací návrhy tedy zobrazují eh, obsah našeho dopisu. A o tom už hovořil pan zpravodaj. Jaké jsou tedy ty hlavní pozměňovací návrhy na základě našeho dopisu? Litujeme toho, že se, mm, že se toto neřídí eh, také Eh, eh, hlavním rámcem pro eh, FEM. Bylo by to pro nás důležité, abychom to začlenili zpátky. Připomínáme, že je zapotřebí zrychlit celý proces mobilizace, uvolnit těchto prostředků a také, že je zapotřebí, aby zde byla kontaktní skupina pro eh, pro tuto expertní skupinu velice um, mohu souhlasit se s velkou částí té zprávy, která nám takto byla přeložena. A třetí prvek, o kterém jsem měl hovořit, je to, že schválení tohoto uvolnění prostředků na technickou pomoc by nebylo eh, kladně přijato radou, eh, blokující menšinou, kvůli tomu, že se jedná o příliš vysokou částku oproti roku 2011. Chtěl bych v této souvislosti prohlásit, že tento argument mi nepřipadá eh, správný, nepřipadá mi mm, relevantní. A eh, to proto, že nyní se potýkáme ještě s většími potížemi. Děkuji. Děkuji vám, pan Aglund, na slovo. Pane předsedo, naší politické skup skupině jsou mnozí spokojení s tím, že zde bude konečně tedy fond, samostatný fond pro hodnocení, monitorování a doufám, že přinese tu přenou hodnotu, kterou od něj očekáváme a že se bude řídit původním cílem tohoto fondu. Ale obecně některé z těchto nových výdajů nám připadají spíše jako marketingové náklady na propagaci fondu a ty nám eh, ne, nepřinášejí zvláštní štěstí u nás v politické skupině. Třeba, že to jsou tedy dobré prvky v tomto, eh, v tomto dokumentu, eh, tak s tímto vyznění nemůžeme souhlasit. Děkuji. Na základě toho, co říkal pan Darden, výbor EMPL nám pošle své stanovisko podobě dopisu, včetně pozněvacích návrhů. A lhůta je, pokud to chápu dobře, tak stanovisko eh, výboru EMPL pro zaměstnanost by mělo být 29.30. Eh, května a následně eh, by 31. května. Očiště tyto pozměňovací návrhy budou vypracovány v hlavních jazycích Evropské unie, těch velkých jazycích Evropské unie, ve kterých se nám nejsnadněji pracuje. Eh, vím, že mezi francouzštinou a valonštinou je to trochu delikátní téma. Ten text už myslím, že byl eh, představen, takže budeme schopni si je nechat přeložit do dalších jazyků. Eh, toto téma souvisí s převodem, o kterém se bude hlasovat Jedná se o bod 3. Lhuta pro pozměňovací návrhy v našem, eh, rozměňovacím, eh, v našem eh, rozpočtovém výboru 16. května. 31. května budeme hlasovat my. 12. 13. června se bude hlasovat na plenárním zasedání. Děkuji panu Kozlovskému. A nyní předám slovo zpravodajovi k desátému bodu a to je program v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele na období 2014-2020. Pan Fernandez. Eh, Como Děkuji mnohokrát. Všichni víme, že v Evropské unii existují miliony spotřebitelů a Výlohy eh, spotřebitelů jsou nesmírně důležité. Hovoří se tady o 6% HDP EU. Rozpočet pro tento program spotřebitelský až do roku 2020 je velice skromná částka a sice eh, přes 20 milionů bude na administrativní výdaje a jinak bude částka činit 197 milionů tím se má dávat možnost spotřebitelům, aby prostě využívali svá práva. A tady proto je nesmírně důležitá informovanost a účast spotřebitele. A nemůže to být žádný osamoceně stojící cíl, musí to být horizontální cíl. Horizontální cíl pro další čtyři cíle, jako je bezpečnost, informovanost a vzdělávání, práva a náprava a vymáhání práva. Proto je nesmírně důležité, aby se zvážilo vytvoření možnosti získávat informací, a aby prostě také mohl dosáhnout spotřebitel svého odškodnění, pakliže budou jeho práva porošena. Myslím si, že tato studie je pozitivní, protože musíme posílit práva spotřebitele a potřebujeme Evropské akreditační středisko pro online společnosti. Také se domnívám, že je nezbytné, aby zde na evropské úrovni eh, byly definovány nejrůznější statistické indikátory. Není totiž možné, aby statistické indikátory, které potřebujeme pro přeskoumání toho, zda funguje trh, nebyly dostačující. Je tedy třeba přeskoumat eh, a moci si ověřit, zda trh dobře funguje a proto počet stížností nebude stačit k tomu, abychom přeskoumali, zda vnitřní trh eh, funguje či nikoliv. Na to budou zapotřebí další indikátory, které je třeba posílit. A proto se domnívám, že tyto statistické indikátory jsou nezbytné pro to, abychom věděli, jak v současné době vypadá status quo. Proto je třeba dospět ke konsensu týkající se těchto statistických indikátorů. Důležité je také, aby spotřebitel mohl formulovat své stížnosti a aby se bezpodmínečně nemusel obracet zrovna na svůj spotřebitelský svaz. Pochopitelně potřebujeme také podporu spotřebitelských svazů, ale je třeba umožnit také individuální podávání stížností. A mohli bychom tady vytvořit cosi jako elektronickou celounijní platformu pro podávání stížností a pro sdílení a získávání informací. To něco takového by bylo nezbytné a pomocí této platformy bychom také mohli umožňovat eh, tok informací mezi jednotlivými spotřebiteli. To by byl určitý podnět k posílení eh, práv občanů. Proto se domnívám, že vytvoření celounijní platformy pro podávání stížností by bylo velice užitečné. Bylo by to užitečné také pro eh, výměnu nejlepších postupů co se týče pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, i když vlastně mm, mohl souhlasit s návrhem, tak jak ho předložila komise. Děkuji mnohokrát. Kolega chce se chopit slova, prosím. Just a very short reflection. Jenom velice stručně. Vlastně mě zpravodaj to bohužel není. Mám jednu úvahu, o kterou se s vámi podělit. Je to pozměňovací návrh 2 a 3. V pozměňovací návrhu 2 tam eh, se hovoří, aniž by to byla změnovaná celková částka, že návrh eh, komise je skromný. A poukazuje zde zpravodaj, že by chtěl vyšší částku. A dalším pozměňovacím návrhu uvádí, že výdaje, administrativní výdaje jsou vysoké a vyzývá komisi, aby tento výdaj odůvodnila a přehodnotila. Je možné, že zpravodaj eh, zde provedl konkrétní analýzu, ale myslím, že to je konkrétní eh, problém. Vždy voláme po vyšších provozních výdajích, ale žádáme snížení administrativních výdajů. A je tu nebezpečí, že toto způsobí větší spožďování, eh, zpomalení, problémy s prováděním a a může se stát, že budeme muset převzít nějaké prostředky z administrativních výdajů na to, aby mohly běžet programy. Eh, chtěla bych požádat pana zpravodaje, aby se na to podíval, eh, zda se toto týká konkrétně tedy spotřebitelského programu a výdajů, abychom zde byli opravdu konzistentní. Paní místo předsedkyně, je v pokušení vzít, eh, vzít si slovo. Ano, děkuji mnohokrát, já to chápu. Ale to přesně Eh, je proto, že to jsou malé programy. To mm, se nepoužívá jenom u těch ochranných programů pro spotřebitele, to budeme mít i u akčních programů pro zdraví. To jsou právě ty trošky, které v jednotlivých členských státech musí být administrovány. A sice komisi, já jsem skutečně ta poslední, která by chtěla eh, hájit komisi pro určité administrativní výdaje, ale tady na tom místě si prostě myslím, myslím, že když je nevybavíme odpovídajícími prostředky, nebudou ho moci zrealizovat ten program a pak se jí budeme ptát a vyčítat jí, proč ten program, program nezrealizovala. To je, program u těch, to, je, to je problém u těchto malých programů, kde ještě neexistuje shared management, kde se to, na tom nepodílí jiná administrativa, jiná zpráva, všechno musí dělat komise. My to taky chceme, je to v pořádku, ale musíme k tomu dát komisi taky možnost. Merci, euh, Jutta. Monsieur le rapporteur veut... Děkuji, Ještě pan zpravodaj chce zareagovat? Děkuji mnohokrát. Není tu žádná nekoherentnost, žádný nesoulad, alespoň já na to tak pohlížím. Když říkám, že program má takovou skromnou částku, tak tím jsem nechtěl požadovat více peněz, ale když se podíváme na těch 500 milionů spotřebitelů a uvědomíme si váhu podílu HDP, eh, chceme-li být žádostiví pro uskutečnění programu a využití tohoto trhu proto, abychom opravdu také informovali spotřebitele, pak jsem si jist, že tato částka stačit prostě nebude. Hmm cíle jsou stejně skromné, ale možná, že pojem skromný je pojem, který bychom mohli ještě zvážit a nahradit nějakým jiným, ale přece jenom jsem chtěla, abychom se zamysleli nad tím a um, konstatujeme prostě, že tato částka bezprůmečně nemusí být dostačující, proto jsem pomyslel na to slovo skromný. A není ke těm správným výdajům. Ty administrativní výdaje eh, znamenají víc než 10 celkových výdajů, ale i tyto administrativní výdaje já nežádám je snížit. Neříkám, že bychom je měli zkrátit, snížit, promiňte. Co říkám, je odůvodněno a měli bychom eh, tyto výdaje možná ještě jednou eh, promyslet, ale na každý pád bych já osobně nebyl za snižování výdajů, protože eh, se nedomnívám, že mm, když tady máme k dispozici 177 milionů eur, tak si nemyslím, 197 milionů, promiňte, tak nevím, tak si myslím, že by to potom mohlo ohrozit z těch 197 milionů, od těch 20, 197 milionů budeme ode, muset odečít tu částku přes 20 milionů, která půjde na administrativní výdaje. Ale než prostě zase instalujeme nějakou agenturu, měli bychom předem prověřit, zda tento postup přinese své výhody. Zda to bude tedy postup, který zabezpečí ne jaksi dobré výsledovky. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane zpravodaji. Skutečně, co se týče tohoto programu, eh, se konala výměna názoru, která vlastně umožňuje eh, upozornit na jeden obecný problém a to je vlastně vztah eh, mezi operačními a administrativní výdaji. A to se ještě více projevuje v jiných programech a bude to jistě jedno z velkých témat při eh, rozpočtovém vyjednávání pro další víceletý finanční rámec protože to se týká zejména kategorie 5, ale co se týče určité minimální výši, nebude možno snížit operační prostředky. Ale vlastně to platí tak trochu pro všechny politiky. Je tady určité riziko mít si příliš vysoké administrativní prostředky, ale potom, pardon, výdaje, ale přitom nemít dostatek prostředků Northcote Parkinson, který po první světové válce ve Vědestří studoval a ukázal, že v dobách mírových, a teď hovořím o našich britských přátelích, administrativní výdaje byly daleko důležitější než během války. A, ale čím více se vydávalo, tím více také pobírali bričtí eh, zaměstnanci a námořníci. To je problém, se kterým jsme se potýkali ve Francii, a sice policejní služba měla více žádostí v kanceláři, kde musela prostě ověřovat různá listra, než aby byla v ulicích a zabezpečila prostě bezpečnost dopravy a bezpečnost občanů. Čili děláme-li srovnání vzdělávacích systémů v jednotlivých členských státech, tak jsme zaraženi tím, že vidíme, že proporce administrativních zaměstnanců v rámci vzdělávacího systému eh, je mezi jedna až dva v jednotlivých členských státech. To znamená, že tady máme určité riziko mít příliš vysoké administrativní náklady, ale máme tady také opačné riziko že když se sníží administrativní výdaje na takovou úroveň, že nebude možno řídit finanční a operační programy uspokojivým způsobem. To je tedy bod, který je nesmírně eh, choulostivý, citlivý a budeme muset na to dbát v tom pátém programu tak, jak se o to snaží náš zpravodaj. Co se týče mm, dat, tak víte, že lhůta po předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na 14. května poledne. Schválení zprávy pana Fernandese 21. května. To bude tedy naše stanovisko a hlasovat pro zprávu v IMKU bude 20. června na plenárním zasedání se bude hlasovat 12. Eh, září. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji a nyní dám slovo paní Něnský, která bude hovořit k bodům 11 a 12, kdy se budeme také zaobírat stanoviskem týkající se výdajů, eh, pro který je příslušný výbor AFET. Něnský. Děkuji vám, pane předsedo. Především bych ráda hovořila o zavedení společných pravidel při provádění nástrojů Unie. Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří pomáhali s přípravou tohoto dokumentu, poděkovat za eh, tvrdou práci. Tento nástroj má sloužit k tomu, aby se vytvořil společný nástroj pro podporovou eh, pomoc eh, v práci třetích zemích. Takováto zpráva je mm, zcela nová, mm, novou koncepcí a chce zavést transparentnost a konzistentnost eh, do výdajů na vnější činnost. Každé euro z evropského rozpočtu by mělo být vynaloženo eh, v souladu s, finančními, s finančním nařízením a vnější činnost je zvláštní ehm, oblastí, která má určité výjimky. Proč se tak děje? Vysvětlení je prosté. Vnější politiky se velice liší od vnitřních politik, protože slouží k jiným cílům a poskytují eh, podporu a pomoc v různých eh, rozmanitých eh, prostředích, jako to u regionálních programů. Je tu tedy sedm možných nástrojů vnější činnosti, pro které z ze zeměpisných eh, prostředků, prostředků pro přestupní pomoc, eh, pro eh, partnerství a dalších nástrojů. To jsou potom ještě další tři. Tematický nástroj, nástroj pro demokracii a lidská práva a nástroj pro jadernou bezpečnost a spolupráci. všechno jsou nástroje vnější činnosti EU. Z mnoha různých důvodů z okruhu čtyři z programu nebo z rozpočtu pro vnější činnost se nehovoří o výdajích o společné bezpečnostní zahraniční politice, o vnější, službě pro vnější činnost, o rozvojovém fondu, o makrofinanční pomoci a o humanitární pomo- pomoci. Návrh ze strany komise předkládá myšlenku na zjednodušení a flexibilnější postupy rozhodování, které by nám umožnily rychlejší přijímání a provádění finančních rozhodnutí a také provádění pomoci, zejména v naléhavých situacích. Chtěla bych se zaměřit na pár bodů, které jsou důležité z rozpočtové perspektivy. Za prvé, je to zjednodušení. Jediné nařízení eh, bude poskytovat lepší přehled o jednotlivých prahových hodnotách, o typech eh, pomoci, které jsou poskytovány. Chtěla bych zde nalehat na kolegy, eh, aby věděli, že jsme se snažili o to, aby eh, nařízení i podnařízení byla správně implementována, abychom tedy měli koherentní eh, strategii pro každý jednotlivý nástroj. Za prvé, rozpočtový postup eh, ovlivňuje, jak jsou plněny vnitřní cíle i vnější cíle, a to prostřednictvím mainstreamování iniciativ, jako je Evropa 2020, demokracie lidská mm, právní stát, ochrana životního prostředí a další. Toto nařízení má být mm, univerzální. Proč tedy máme články, které se týkají jednotlivých nástrojů? Chtěla bych upozornit na článek 6, 9, 10 a 11, které obecně se zabývají specifickými potřebami jednotlivých nástrojů. A Tyto články jsou v rozporu se základní myšlenkou, že regulace by měla obsahovat pouze horizontální všeobecná ustanovení. Uznávám, že jednotlivé nástroje mají své zvláštnosti, které potřebují omezený soubor dílčích pravidel, ale tyto články by měly být lépe zašleny do specifických legislativních návrhů týkajících se jednotlivých nástrojů, s nimiž souvisejí. Společné prováděcí nařízení by si proto mělo uchovat svou určující úlohu jen ve vztahu k podmínkám a postupům, které mají skutečně všeobecnou platnost v oblasti vnější činnosti anebo v oblasti obecného jednání při využívání finančních nástrojů Unie. A proto já hovořím o tom, že rozdělování jednotlivých opatření do více eh, řídících dokumentů eh, by toto neumožňovalo. Za, za druhé chci říci, ohledně využívání čísel, Celková částka 121,8 miliard eur v cenách z roku 2011 je navržena, aby byla zaměřena do čtyř geografických a tří tematických nástrojů. To představuje nárůst o 17,6 eh, v eh, stávajících cenách. Já bych chtěla v tomto kontextu eh, přednes následující radu abychom, protože my používáme konstantní ceny v našich diskuzích o vnější činnosti, abychom to použili v tomto případě, protože nám to umožňuje lépe eh, porovnávat ceny s ohledem na víceletý finanční rámec. V víceletém finančním rámci jasně máme dlouhodobější horizont oproti jednoletému rozpočtovému eh, postupu. A opravdu bychom si nepomohli, kdybychom využívali stávající ceny a zapomínali na ty částky, eh, které se týkají těch sedmi oblastí, které jsou ovlivněny inflací. Vyjednávání o jednotlivých číslech to jasně ukazují. Tyto diskuze by neměly být jen introspektivní, ale měly by brát v úvahu vývoj na makroekonomické úrovni, tam, kde došlo ke změně cílů, kde je třeba eh, financovat eh, i na příjemcovské mm, mm, straně více států, tak je třeba uvažovat o tom, co se zlepšilo eh, ze strany příjemců, co se zhoršilo. A já teď mám na mysli různé další koncepty. Možná, že komise připravuje další projekce do budoucnosti, další čísla, ale oficiálně se stanou součástí plánovacího procesu, eh, zejména při vyjednávání o číslech jako takových. Vyjednávání o číslech a faktech je důležité právě proto, že my jako Evropský parlament jsme někdy příliš ochotní eh, jsme ochotní jít na kompromisy, abychom ochránili jiné vnitřní výdaje. A pak další věc, to je společné výkaznictví a hodnocení. Také jsem zavedla tady nový text. Chci, aby komise eh, v polovině onoto období eh, přednesla zprávu, která by se týkala externích finančních eh, prostředků, které se nemusí omezovat jen na okruh 4. A takovýto dokument by měl ukazovat, jakým způsobem se vynakládají peníze v příjemcovských zemích eh, a mělo by to být všechno rozděleno eh, pečlivě na jednotlivé eh, kategorie. Měly by být ukázány tedy úrovně závazku a plateb a také účast dalších partnerů. To by sloužilo mnoha cílům. A pro nás je to důležité především jako je důležité to, že to bude transparentnost ohledně toho, jakým způsobem a, a do jaké míry jsou vynakládány prostředky EU. E, ukazuje to kvalitu e, dohledu a také konzistentnost při využívání finančních nástrojů a iniciativ. Uvedu jeden příklad. Země na západním Balkánu mohou využívat prostředky z nástroje e, přestupní pomoci, pro makrofinanční pomoc, nástroje pro řešení krizí, eh, přeshraniční prostředky pro přeshraniční pomoc a eh, zvláště se zaměříme na eh, dunajskou strategii v tomto ohledu. Některé země mohou využívat finanční pomoc tedy z různých zdrojů a není tu žádný konečný bod, ve kterém by se všechny tyto informace zbíhaly. Eh, také bych ráda definovala, nebo aby byla definována eh, naléhavá situace. Co to je? Je zde celá řada definicí toho, co je naléhavé, či co jsou zvláštní případy. A to všechno by mělo být v našem textu jasně eh, vysloveno, abychom měli právní jistotu o tom, jak a kdy Evropská unie může a měla by jednat, když je zapotřebí řešit nějaké krizové situace. Jenom ty události, které jasně mohou být definovány jako urgentní nebo naléhavé, by nás měly vést takovémuto rozhodování. A na závěr jedná se o inovativní finanční nástroje. Finanční nástroje Evropské unie by neměly nahrazovat finanční nástroje členských států. Eh, soukromé financování anebo eh, pomoc odinut. Evropská komise by měla zajišťovat koherentnost a komplementaritu svého vlastního financování z EU, aby byla zajištěna součinnost tím, že eh, se bude zbíhat možnost financování a také odborná zkušenost. Aby takto docházelo k tomu, že bude mm, vznikat přidaná hodnota z peněz Evropské unie a budou současně přitovány peníze od jinot. Nic by se nemělo konat na úkor správného využívání eh, evropských prostředků. Finanční pákový efekt by měl být v součinnosti se správnou, eh, správným řízením a zprávou a měl by také být v souladu s finančním nařízením. Děkuji. Merci, madame la Děkuji, paní zpravodajko. Paní Maria Muñoz, prosím. Voilà, Muñiz, avec un I. Muniz z I. Děkuji mnohokrát paní Ninský za její nesmírně zajímavou zprávu a za představení těch komplexních horizontálních nástrojů pro společné diver, různé nástroje. Je strašně komplikované hledat společné prvky. A vlastně se mohu podepsat po to, co řekla paní zpravodajka. Ale mám tady určité pochyby a přece jenom bych potřebovala objasnit určité body. Za prvé, organizace občanské společnosti, odbory a malé a středně velké podniky jsou zmíněny jak v justificationu, jako v krátkém odůvodnění její zprávy, tak v dokumentu komise týkající se revize nařízení. A tady se hovoří o možnosti umožnit lepší přístup aktérům občanské společnosti, ale toto téma se nerozvíjí více než v té vysvětlující části, ale v části ustanovení se neobjevuje. A myslím si, že by bylo dobré, kdyby tam padla nějaká zmínka o těchto aktérech občanské společnosti, které jsou způsobilé pro užívání těchto fondů. A v skutku některé z těchto nástrojů se sice konkrétně zmiňují, jako například nástroj sousedství, to je nástroj předvstupní pomoci, ale i tady také nástroj pro podporu lidských práv. Myslím si, že by se tady měl zmínit takový horizontální prvek společného nástroje. Za druhé, eh, hledáte dobrou rovnováhu mezi cíly vnitřní a zahraniční politiky a vlastně jsou vztažnosti mezi nimi, aby tady došlo k vytvoření souladu evropské politiky. V tomto smyslu je velice dobře zmíněna strategie 2020, demokracie, právní stát, lidská práva, ochrana životního prostředí a tak dále, což jsou všechno prvky, které mají jak zahraniční, jak vnější, tak vnitřní dimenzi. Domnívám se, že v tomto ohledu by bylo třeba také zmínit snížení chudoby. To je něco, k čemuž se vztahuje strategie 2020 a někteří z nás by si přáli, aby tyto nástroje také hledali i zde vytvoření společných prvků. A co se týče nástroje pro obhajobu lidských práv, tady se praví, že bude možné, že budou používány fondy Evropské unie která by spolufinancovala úřad komisařky pro lidská práva v OSN a myslím si, že je třeba najít nějakou formu, jakým způsobem by se kontrolovaly a jakým způsobem by se vůbec vydávaly prostředky, aby se tedy financovala mm, tento výbor či eh, komisař pro lidská práva při OSN. A také jste se zmínila ve vašem příspěvku dnes, že jste proti tomu, aby tady došlo ke speciálním provizím pro každý z těchto nástrojů ve článku 6, 9, 10 a 11. A ráda bych, eh, zda by došlo mohlo dojít k vyjasnění, zda tyto speciální provize se týkají eh, způsobilosti jednoho každého nástroje pro výběry, pro výběrová řízení, pro zadávání veřejných zakázek nebo na financování nejrůznějších organizací pod jedním každým nástrojem. A protože to jsou různé nástroje, budou asi mít také různá ustanovení při svém používání, protože podmínky jsou různé a e, organizace jsou také různé, takže si myslím, že dispozice a ustanovení budou muset, mít, budou muset odpovídat tím různým nástrojům, a tak se to bude muset objevovat také na trhu, aby s tím byly seznámeny organizace, které se budou ucházet o e, čerpání prostředků z těchto fondů. To bylo tedy za skupinu socialistů. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji paní Brantnerová. Ano, děkuji pane předsedo. Mnohokrát děkuji paní Nensky za její vynikající návrhy. Ráda bych upozornila na něco, co sama zpravodajka změnila z hlediska zlepšení výkaznictví a monitorování. To je skutečně potřeba zlepšit. Já právě přicházím z AFETu, kde jsme měli slyšení o nástroji pro stabilitu, kde eh, po projektech chceme, aby sami sebe hodnotili. To mi připadá opravdu zvláštní. To znamená, vy realizujete projekt a pak se od vás žádá a provedení eh, nezávislého hodnocení, tak to nevím, zda toto, tato metodika přináší nejlepší výsledky. Takže s tím souhlasím také, pokud jde o eh, konzistentnou koordinaci já si myslím, že třeba, bychom ne, nevytvářeli nějaké zdvojování, překryvání mezi těmi nástroji, protože každý ten nástroj, jak jsem to zatím měla možnost sledovat, se snaží se neustále rozšiřovat trošku svoji působnost a e, když je postavíme vedle sebe, tak se nám tam e, na několika místech překrývají. Já si myslím, že bychom se měli více zaměřit na konsistentnost a vzájemnou koherentnost těchto nástrojů. Dále hovoříte o potřebuje definovat naléhavost krizové situace. Tady my si musíme být velice opatrní, protože krize mohou být různé povahy. Jednak to jsou ty nepředvídatelné, jako člověkem způsobené či přírodní katastrofy, hurikány, potopy, povodně. Ty není možné předvídat a je třeba velmi rychle zareagovat. A v tomto smyslu samozřejmě veškerá humanitární pomoc a vše, co se s ní pojí, musí být velmi flexibilní. A na druhé straně pak jsou politické krize, které, dalo by se říci, o nich vždy víme předem, Víme, že probíhá válka, že probíhá občanská válka a najednou řekneme, že máme no, nouzový balíček pro Syrii, pro OSN a přitom dnes už vlastně rok běží občanská válka v Syrii, ale přesto se situace vyvíjí. A já mám obvykle dojem, že komise i SVČ jsou trošku příliš restriktivní nebo zajímají omezené omezený pohled eh, v tom smyslu, že vyčkávají, dokud eh, ta krizová situace skutečně nedosáhne stádia války či občanské války, nebo téměř toto stádia. Já si myslím, že bychom možná do toho měli vstupovat eh, trochu dříve, kdy se začínají objevovat ta výstražná světilka, říkáme se, že něco není v pořádku, pak by to možná bylo levnější, nakonec efektivnější, než čekat až na pozdější fázi, kdy už dochází k ohrožení a ztrátám životu. Takže já bych byla proto doplnit tam také eh, možnost na prevenci konfliktu, protože často na toto nejsou prostředky, není možné to také programovat. Eh, myslím si, že svým způsobem tedy by bylo dobré se snažit o větší konzistentnost, ale varovala bych předtím, abychom ta kritéria nastavovali příliš striktně, protože alespoň u politických krizí nemá smysl vyčkávat, až to dospěje do takové fáze, kdy vlastně už dochází ke ztrátám na životech. Ale jinak eh, zcela souhlasím a podporuji vaše stanovisko a blahopřeji k vám k tomuto výbornému výsledku práce. Děkuji, paní kolegyně. Ano, paní Nejcky. A pardon, ještě Helga Triple se hlásí. Yeah, thank you, Anna. I only want... Děkuji, Alene. Já jsem jenom chtěla doplnit jednu věc ke zprávě paní Nejcky. Uh, Ono je to už v tom programu, je to otázka trvalé odřetelnosti školství, protože 2% rozpočtu jsou vyčleněny na takzvaný program Erasmus pro všechny, bez hledu na to, zda tento název bude zachován, ale já si myslím, že to je součástí politiky eh, dát mladým lepší příležitosti eh, ke vzdělávání v různých oblastech, v různých oborech a měli bychom zajistit, že do budoucna se do toho bude investovat. Měli bychom mít jasno v tom, že jde o důležitou součást přestupního nástroje. Byla bych ráda, kdybychom mohli učinit více v této věci, protože je zcela jasné, že jak v EU, tak v rámci přestupních zemí máme problémy v této oblasti eh, s dosahováním širšího a lepšího vzdělání, takže byla bych ráda, kdyby, je tady dobré, že už to tam je eh, zohledněno, ale nikdy není dost prostředků na takovéto věci. Děkuji, Helko. Abych se vrátil k tomu, co říkala paní Brantnerová. Ano, jsou nepředvídatelné krize, ale jsou také krize a dramata, které předvídatelné jsou. Paní Jeninsky, která má velkou zkušenost ze zahraniční politiky ve své zemi, eh, zažila velmi obtížné období pro svoje zemi a pro Balkán a může o tom hovořit lépe než já jugoslávská tragédie byla eh, předvídatelná, byla dokonce předem oznámena některými aktéry. Máme zde chorvatské pozorovatele, máme zde slovenské europoslance a doufáme, že brzy přivítáme zástupce dalších eh, republik, eh, které vzešly z jugoslávské tragédie. Sudán, u Sudánu víme a věděli jsme, že od 9. července 2011 bude hrozit válka. Že to bude vážná hrozba. To bylo datum zvolené v mezinárodní dohodě pro referendum, u něž jsme věděli, že vyústí v rozhodnutí Jižního Sudánu otrhnout se od severu země. A také jsme upozorňovali paní Eštnovou o několik měsíců předem, jak výbor eh, zahraniční, tak náš výbor na toto riziko. A to je skutečně věc, která nám je neprominutelná, eh, protože ono už tak je dost událostí a krizi, které jsou zcela nepředvídatelné. Arabské jaro bylo zcela nečekané, nikdo s tím nepočítal, nikdo to nepředvídal, ale naopak eh, někdy předem víme, že velmi vážně hrozí krizová situace. Eh, jsou věci, které přísluší diplomatům, FETu a pak jsou věci, které přísluší nám, našemu výboru. Postarat se o to, abychom mohli včas mobilizovat prostředky rozpočtu, eh, zavést do toho dostatečnou pružnost, eh, musí to být nastaveno nařízení, musí dostatečná pružnost v převodech prostředků, tak, aby neexistovaly byrokratické překážky, které brání intervencím, které, jak říká paní Brantnerová, pokud přijdou včas, zachrání lidské životy a pomohou zabránit vzniku vážných krizí. A pokud ne, tak eh, je to nakonec nákladnější jak z hlediska finančních prostředků, tak eh, především z hlediska lidského utrpení. Eh, paní Nejnsky, chcete zareagovat na diskusi a představit rovnou druhou zprávu? Ano, dovolíte-li možná několik slov k tomu, co řekli kolegové. Nejprve k občanské společnosti a úloze občanské společnosti. Tady plně souhlasím s tím, co zaznělo a vítám veškeré podněty v tomto hledu. Pokud je o občanská práva a chudobu, snažím se to projít velmi stručně. Tady jde o mainstreaming, ale myslím, že by to měl provádět spíše výbor AFET než my. Samozřejmě patří to do strategie Evropa 2020 nebo do této agendy. Ale možná bychom se my měli zaměřit eh, převážně na rozpočtové aspekty a toto by možná měl provést výbor zahraniční. Pokud jde o články 6, 7, 8 a 9, eh, nejsem proti, respektive jsem proti tomu, aby to bylo zařazeno do obecného nařízení, ale každý z těchto nástrojů může být eh, ošetřen samostatně. Ne, nemělo by to patřit do společného nařízení. K monitorování. To je důvod, proč navrhuji zprávu v polovině období, která by obsahovala informace o financování napříč všemi nástroji. Myslím si, že toto by mohlo problém vyřešit. Pokud je o definici naléhavosti, ještě možná jednu věc. Souhlasím s tím, že bychom měli být eh, opatrní v této věci a domnívám se, že to, že dokument obsahuje více různých definic, eh, způsobuje zmatení, pokud je o eh, využití specifických rozpočtových postupů. A proto jsem považovala za užitečné toto zmínit ve svém návrhu zprávy. A konečně program Erasmus pro všechny. Tady jde o nástroj IPA. Nedotknula jsem se proveditelnosti programu, ale spíše využití určitého procenta nebo nastavení určitého procenta v textu textu. Takže tolik, tolik ode mne k tomu, co zaznělo od kolegů. Pokud nemáte žádné další dotazy, přistoupila bych rovnou k další zprávě. respektive stanovisku o IPA, o nástroji pro přestupní pomoc. Toto nařízení upravuje jeden z hlavních nástrojů v rámci společného prováděcího nařízení, a totiž nástroj pro předstupní pomoc. Zachování koncepování politiky rozšiřování znamená, že nástroj IPA bude i do budoucna jedním z hlavních pilířů financování. Vidíme návrh navýšení financování o 7,3 eh, ve stálých cenách z roku 2011 pro období příštího víceletého finančního rámce. Toto eh, by mělo zaručit vyváženost mezi postupem směrem eh, k dosažení přestupních kritérií a zároveň podpoření, zároveň podporou sociálně-ekonomického rozvoje přijímajících zemí. Ráda bych eh, poukázala na to, že je možné počítat s jinými metodami měření než pouze navýšením eh, mezi různými obdobími, jak jsem eh, toto vyjádřila již v souvislosti s předchozí zprávou. V této souvislosti bych ráda apelovala na komisi ve smyslu nenavýšení eh, u celkové financování na každého příjemce při zohlednění těchto bodů kumulativního reálného růstu HDP každé přijímající země v letech 2007 až 2013 kromě Chorvatska. Tam totiž eh, by to představovalo nějakých 10 až 30 na konci období. S tím, že objem financování přepuštění na jednoho obyvatele může být eh, z různých důvodů spolehlivým ukazatelem, ale měli bychom zároveň požadovat eh, makroukazatele vztahou celkové podpory a HDP jednotlivých přijímajících zemí, tak aby se v plné míře ukázaly přidaná hodnota a pozitivní externality financování EU. Zároveň s tím, jak příjemci formulují a dále upřesňují nezbytné všeobecné zásady, které představují silné motivační faktory hospodářské prosperity, se v této souvislosti zabít rozumné, abychom místo ukazatelů vycházejících eh, z přepočtu na obyvatele začali používat hrubé ukazatele, které zachycují systémové a kvalitativní změny. Zde bych navrhovala, aby reálný růst financování přijímajících zemí nebyl číselně vyjádřeno nižší než kumulativní reálný růst HDP za dané období. Počet zemí, které mají přístup k financování budoucího nástroje, se s přistoupením Chorvatska sníží na 8, což může změnit komparativní distribuci celkového objemu prostředku financování a z hlediska příjemců vytvořit příznivější podmínky pro jejich přístup k těmto prostředkům. Aby tato změna vzhledem k relativně oslabení konkurence mezi zatvoreným příjemce nevedla ke zhoršení standardu využívání prostředků EU. A co se týče změny poměru, níž jde se změny objemu dostupných prostředků a zveřejnění Chorvatska z okruhu příjemců financování, měl by se reálný nárůst objemu prostředků za dané období blíže 20 Dále v rámci navrhovaných změn u tohoto nového nástroje by všichni příjemci získali přístup k financování oblasti politiky zaměřujících se na sociálně-ekonomický rozvoj k němuž země bez kandidátského statutu do posud přístup neměly. Toto by mělo být vnímáno jako, jako technická změna, protože potenciální kandidáti stále mají přístup k těmto prostředkům a rád bych pokázala na to, že e, tato změna e, by přirozeně vytvořila větší konkurenci o prostředky ve stejných politických oblastech a také by to potenciálně změnilo míru dostupnosti těchto prostředků pro některé příjemce, pro některé přijímající země. Dále, díky zlepšení administrativní a sociální kapacity příjemců, k němuž došlo v souvislosti s oceněnými kladnými výsledky financování NPP 1, budou země schopny využívat prostředky financování ve větší míře, což by v prvních letech příštího období mohlo vést k vyšší poptávce po těchto prostředcích a předfinancování. Tato změna tyto, tyto aspekty by se měly vybalancovat, ale myslím, že bychom měli zachovat eh, tuto logiku, nebo mít je k dispozici, až se začneme připravovat k vyjednávání konkrétních číselech. Eh, také bych ráda řekla, že eh, tento posun by neměl vyloučit žádného příjemce, žádnou přijímající zemi ze spravedlivého přístupu k omezenému objemu evropských rozpočtových prostředků, zejména v oblasti budování a rozvíjení institucí. Ráda bych upozornila také na některé nedostatky návrhu. Většina navrhovaných opatření jde správným směrem, to znamená, aby eh, prostředky, eh, aby byl větší streamlining, streamlining efektivnější využívání prostředků z tohoto nástroje. Nicméně ten legislativní návrh má některé aspekty, eh, které nejsou dostatečně ošetřeny a vyvolávají určité znepokojení. Za prvé je to ta výkonnostní rezerva, Vysvětlující prohlášení či odůvodnění říká, že výkonnostní rezerva by byla eh, vítaná, že je třeba vytvořit pobídky eh, pro úspěšné hráče. Eh, neexistuje žádný legislativní text, který by zaváděl tuto koncepci. Já se domnívám, že by to mělo být zavedeno při plném přeskumu ze strany rozpočtového orgánu, což by zaručilo dostatečné zapojení Evropského parlamentu a zároveň by to představilo povídku pro přijímající země eh, k zlepšení výkonu. Jsem přesvědčena, že výkonnostní pobytky v sektorové podpoře by měly být eh, založeny na jasných a specifických indikátorech, ale zároveň jsem si vědoma, že úspěch eh, obecné rozpočtové podpory není tak snadno měřitelný. Druhá věc je ta, je, druhá věc je mainstreaming, co nejširší zladěvání cílů vnitřních politik EU by mělo být pečlivě kombinováno s politikou rozšiřování se zřetelem k tomu, že cílná rozpočtová podpora má dlouhodobé obostranné přínosy s umocňujícím účinkem. V souhlase s prováděcím nařízením eh, bych řekla, že bychom měli klást důraz na široké uplatňování hledisek, eh, na, tedy na dosahování eh, cílu agendy 2020 a také by mělo dojít k širokému uplatňování hledisek demokracie, právního státu, podnikání, lidských práv a ochrany životního prostředí. Dále, definice cílů a kritérií. Definice cílů a kritérií pro finanční pomoc by vždy měly vycházet z jasně stanovených, konkrétních a transparentních ukazatelů. Navrhuji také, aby do souboru cílů a kritérií byla zahrnuta rovněž institucionální absorpční kapacita, fiskální stabilita a zpráva ekonomických záležitostí. Čtvrtá věc se týká konsistentnosti. Je třeba zajistit, aby existovala větší konsistentnost a koordinace a synergie na té provozní stránce mezi vnitřním a vnějším financováním pro příjemce eh, IPA Jakkoliv v této souvislosti uznáváme výhody, které přináší finanční pakový efekt spojený s využíváním inovativních finančních nástrojů, jako je maximalizace životaschopnosti projektu na základě slučování zdrojů financování a odborných znalostí, měli bychom uznat i to, že využívání prostředků EU by se vždy mělo řídit osvědčenými postupy a pravidly, jež stanoví finanční nařízení a společné prováděcí nařízení. Eh, investiční rámec pro západní Balkán například eh, se ukázal být velmi úspěšnou iniciativou eh, při přitahování investic do prioritních oblastí. Ráda bych, abychom pokračovali v dialogu mezi dárci a využívání vhodných struktur pro koordinaci pomoci a řízení pomoci tam, kde je to vhodné v duchu právě investičního rámce pro západní Balkán. Děkuji mnohokrát za pozornost. Si, madame le rapporteur, Göran Děkuji, Göran Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce a také komisi, protože myslíme, že tento návrh, který se týká přezubního nástroje 2, se pohybuje stejným směrem jako návrh paní zpravodajky. Je tu ale pár bodů, které je třeba ještě prodiskutovat a myslím, že předložíme nějaké pozměňovací návrhy. Také máme několik čerstvých návrhů z, z cesty do Turecka naší delegace. Náš kolega nám poskytl spoustu užitečných informací a kontaktů a myslím, že v tomto dokumentu bychom se některých z těchto věcí měli zmínit. Úplně souhlasíme s tím, že IPA 2 by měl být flexibilnějším nástrojem a je to mm, je to možné a bylo by záhodno přejít k řešení, které bude flexibilnější, ale také eh, efektivnější. Když mluvím o efektivitě, tak nejen pro příjemce, ale také pro Evropskou unii. A to je jeden z hlavních problémů, které třeba vyřešit. Zjednodušení je u evropských prostředků také eh, zásadní potřebou. Ještě se k tomu dále budu vyjadřovat, například eh, ve spolupráci s občanskou společností, místní zprávou, eh, tedy orgány, které nemají eh, zkušenost, nemají odborné znalosti a tak dále s, mm, s sepisování těchto žádostí. A potom je tu koordinace dárců. To je, myslím, zásadní bod. Jedná se o koordinaci mezi nástroji IPA, členskými státy, které někdy přímo financují něco, ale také mezi dalšími typy dárců, ať už je to Světová banka či jiné subjekty. Je třeba najít takové způsoby, které nám budou umožňovat, abychom předcházeli prázdným místům i překrývání, protože obojí v současné době zde je. Některé formulace Eh, paní zpravodajky bychom možná chtěli ještě dojasnit a zavést nějaké pozměňovací návrhy ohledně eh, potřeby dialogu mezi dárci, vytvoření koordinačních struktur, protože jinak je zde nebezpečí, že nebudeme dostatečně výkonní. Za druhé, podpor sociálních, podporu sociálních partnerů a občanské společnosti. To jsou prvky, o kterých se hovoří pokaždé, když jsme na západním Balkáně, v Turecku nebo v kterékoliv jiné příjemcovské zemi. Velice důležité je, že můžeme zlepšit kapacitu na lokální a regionální úrovni, ať už to pracovní trh, občanská společnost a její organizace. Setkali jsme se s mnohými takovými subjekty v Turecku. A je tu velký rozdíl mezi eh, Tureckem nebo zeměmi eh, západního Balkánu protože tam není žádná skutečná struktura, strategie pro zlepšení eh, strategie a je zapotřebí se na to lépe zaměřit. Eh, financování občanské společnosti. Ano, oni sbírají ty drobky, které zbydou z toho, co je na stole poté, co už bylo ufinancováno všechno ostatní. Je ale zapotřebí, abychom našli dlouhodobější řešení financování sociálních eh, partnerů a občanské společnosti, například určité procento částky IPA by se mělo věnovat na eh, prostředky z IPA. Eh, můžeme se o tom zamyslet, zda by vám tato myšlenka vyhovovala, nebo eh, si přijete nějakou přesnět. Potom finanční nástroje za, za třetí. To je, myslím, nesmírně důležitá věc, protože není žádný jiný způsob, jakým by evropský rozpočet mohl financovat všechno, co chceme. Na jedné straně se soustředíme na infrastrukturu, na takové ty těžké investice a na druhé straně toto je takové jemné financování, budování institucí, občanské společnosti. Kdybychom chtěli dělat obě dvě věci najednou, potřebovali bychom možná další nástroj. A proto si myslím, že o tom ještě třeba diskutovat, ale myslím, že v tom nebude žádný nesoulad. A potom je to sociální komponenta nástroje IPA 2. Když hovoříme o perspektivě EU 2020, nezapomínejme na to, že EU 2020 se nezabývá jen e, tomu, těm materiálním investicím, ale také se jedná o sociální začlenování, o sociální součást činnosti. Například Turecko můžeme uvést, nebo Západní Balkán. E, jedním z hlavních problémů není celkový růst. Úroveň růstu v Turecku je druhá nejlepší na světě hned po Číně problémem je velká nevyrovnanost, nevyváženost mezi jednotlivými částmi země. Na jedné straně země roste, na druhé nikoli. Sociální složky musíme také zohledňovat, protože tu jsou určité regiony, které jsou znevýhodněné a podobně. Za páté, rozpočtová eh, podpora. Jsou vedeny diskuze o rozpočtové podpoře, že potřebuje méně administrativy a tak dále. S tím nemáme problém a také jsme o tom hlasovali zprávu výboru, ale musíme si uvědomovat, že to vše je třeba doprovázet ještě silnějšími opatřeními zaměřenými na boj proti korupci. Ještě lépe si stanovit kritéria, jak má být vynakladena rozpočtová podpora a tak dále. Bod 6. Paní Nejnsky se zmínila o celé řadě technických, politických, ekonomických podmínek um, ať už je to financování eh, na obyvatele nebo jiné. To je jedna z věcí, eh, o které jsme také hovořili v Turecku. Říkalo se, že jsou diskriminovaní, protože eh, by dostali na hlavu méně než jiní příjemci, ale Turecko je desetkrát větší, takže to by znamenalo obrovský dopad na celý rozpočet, kdybychom měli financovat Eh, Turecko na stejné úrovni jako jiné země. Takže já vítám to, co říká paní Nejnsky, ale pravděpodobně by to potřebovalo ještě další dodatečná kritéria. Pak je tu ještě pár dalších prvků, které jsou opravdu obtížné a kontroverzní. U eh, programu IPA to je podobné jako s financováním eh, soudržnosti. Hovoří se o podmíněnosti a to jsou kontroverzní prvky i v našich vlastních programech. Nejsem se tu úplně já jistý, jak bych souhlasil s tou makroekonomickou eh, podmíněností, kterou zde navrhuje paní Nejnsky. A na závěr, po řadu let jsme pracovali na pilotním eh, projektu a přípravných akcí, které se týkají eh, znovu obnovování kulturního dědictví v konfliktních oblastech. A myslím, že je opravdu velmi důležité, že tyto pilotní projekty a e, Přípravné akce byly velice úspěšné a teď je na čase, abychom se zmiňovali o financování kulturního dědictví, zejména v konfliktních oblastech, protože to má obrovský význam pro usmíření mezi jednotlivými skupinami. Když můžete dokázat to, že je možné například využít jeden e, fond na obnovení e, kostela i obnovení mešity v Bosně, tak je to opravdu zásadní pro vývoj usmíření. A my začlenujeme, nebo chceme začlenit těch pozměňovacích návrhů určité znění, tak aby zde byly priority eh, pro eh, způsobilost. Děkuji eh, vám ještě jednou, pane předsedo. Budeme předkládat celou pozměňovacích návrhů. Možná jich pár bude kontroverzních, ale většina ne. Ehm, kontroverzní by mohly být ty, které se týkají podměněnosti ekonomické. Děkuji, vážení kolegové, za tyto vyzané příspěvky. Pan Popovič. Ještě využiji této příležitosti, abych vás přivítal na této první schůzi, již se účastníte. Vy jste pozorovatel z Chorvatska. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se zmínil několika slovy na základě chorvatské zkušenosti s následy předsobní pomoci o otázce zjednodušení přezraniční pomoci a Erasma, eh, otázce Erasma pro všechny. Zjednodušení je skutečně eh, velkou záležitostí z mnoha pohledů. Nejen z pohledu nevládních organizací, ale také z pohledu eh, místní zprávy, místních společenství kdo v mnoha případech by mohli být eh, a také často jsou eh, v zoufalé situaci, nedokážou se účastnit těchto programů, nejsou schopni ani požádat o tyto prostředky. A to je opravdu velký problém v Chorvatsku, může to být eh, a očekáváme to i v Bosně, Makedonii a dalších zemích západního Balkánu. A teď bychom se měli zamyslet, jak to zjednodušit, zlepšit tak, abychom vytvořili takové podmínky, aby ti, kdo jsou v té nejzoufalejší nouzi, aby mohli využít tyto prostředky z programu IPA. Za druhé, přezraniční spolupráce může souviset s prvním bodem, o něm jsem právě mluvil. A je důležitá pro usmíření mezi národy. Jím se stálo, že se stalo, že se v 90. letech i na začátku 21. století ocitli eh, v konfliktu. Většina z nich není dostatečně eh, rozvinutá a to je další důvod, proč podporovat a pozbuzovat přes hraniční programy a projekty, které by mohly zlepšit situaci, zejména v postjugoslávských zemích. A pak je to otázka udržitelnosti vzdělání. Jsem eh, byl eh, profesorem na Zářebské univerzitě a tam jsme viděli, že udržitelnost vzdělání od základní školy po vysokou se zhoršuje rok od roku. Kvalita samozřejmě a přístupnost vzdělávání je takto ohrožována. A proto vítám to rozhodnutí eh, ohledně 2%, eh, které by byly alokovány z Erasma pro všechny, ale to je věc, která by měla být ještě revidována, pokud je to možné, tak, aby toto procento bylo ještě navýšeno. Děkuji. Paní Němský, přejete si ještě zareagovat na připomínky? Jen velmi stručně. Především bych ráda poděkovala Gronovi za názor a za komentáře už jsme našli schodu o mnoha bodech. A ohledně eh, stanovy, zprávy z vlastní iniciativy o rozšíření, takže já velice vítám vaši iniciativu. Jak víte, budeme hlasovat této zprávy z vlastní iniciativy a budeme brát tedy v vše, co zde bylo řečeno. Chtěla bych také poděkovat našemu kolegovi z Chorvatska, Většina bodů, eh, které jste zmínil, znám z vlastní zkušenosti a plně podporuji to, co jste uvedl. Velice důležité je zjednodušení, přeshraniční spolupráce u těchto projektů. Eh, jsou důležité tyto přeshraniční projekty také proto, aby byla udržena udržitelnost eh, pro evropské politiky na západním Balkáně a mohu to říct také ze své vlastní zkušenosti. Děkuji všem za příspěvky do diskuze. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, paní zpravodajce. To znamená, pro tyto dvě zprávy máme stejnou lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů a sice 22. května a vím, že některé politické skupiny již aktivně připravovaly pozměňovací návrhy. E, my budeme schvalovat tuto zprávu 20. a 21. června stanovisko hlasování AFETu bude v červenci. To znamená, že předpokládám, že na plenárce se bude o tom hlasovat až po letních prázdninách. Děkuji vám všem. Jsme v souladu s naším programem a nyní tedy přejdeme k hlasování předtím, než se budeme zaobírat zprávou paní Gresle a pana Rivelínyho za přítomnosti našich přátel z výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pan předseda již je zde a e, poprosím ho, aby se za chvilku posadil vedle mne. Ale mezi tím tedy budeme hlasovat, takže přecházíme k bodu 14. A máme tady dvě žádosti o převod z Evropské komise týkající se rozpočtu 12. Slovo má paní Francesca Balzány. Grazie. Děkuji. Číslo 3, tento návrh eh, číslo 3 uvádí, jak také uvádí finanční nařízení, využití částku 1 milion 520 tisíc eur z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci aby byla umožněna technická pomoc eh, členským státům, které využívají této pomoci. Jsme tedy pod tou maximální částkou, pod tím stropem, což je 0,35 A Můj návrh je tedy, abychom hlasovali pro tento převod. Ale u převodu číslo 5, tam se jedná o rezervu, kterou jsme hlasovali pro rozpočet 2012 komitologii, která se týká zejména skupiny expertů. Do rezervy jsme tedy eh, uložili tyto částky a žádali jsme od komise další vyjasnění ohledně těchto eh, skupin expertů v oblasti komitologie a myslím, že komise by mohla učinit více pro to, aby nám objasnila eh, tuto situaci a umožnila nám tedy, abychom stáhli tuto, tuto žádost o převod, takže zatím uvidíme, já jsem zatím proti pětce. Le 3. Děkuji mnohokrát, takže nejprve ke trojce. Ještě někdo se k ní hlásí, prosím pěkně. Herzlichen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem teď zcela přesně nepochopil kolegyně Balzaniovou. Mohla byste konkretizovat, co se týká toho převodu, protože my bychom navrhli, abychom to odmítli, eh, protože nedošlo ke schválení zprávy, která byla toho základem. A pakliže již to bylo prostě zařízeno, tak eh, mě omluvte, možná, že jsem to nepochopil správně. Ne, máme tady dva různé převody. Paní Blazanive, chcete to ještě upřesnit, protože eh, kolega Alvaro to zřejmě nepochopil. Jedná se tedy o dvě žádosti o převod, číslo 3 a číslo 5. Navrhuji, abychom hlasovali pro číslo 3, které se týká využití převodu z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to malá částka pro technickou asistenci členským státům, které využívají eh, fond pro přizpůsobení se globalizaci. Takže já jsem pro tento převod. Ale u převodu číslo 5 se jedná o stažení eh, část eh, naší výhrady ohledně částky týkající se komitologie a zejména skupin expertů. A my jsme tehdy říkali komisi, že jako parlament stáhneme naši výhradu, když nám komise dá přesné informace o tom, o jaké skupiny expertů se jedná. A podle mne tyto mm, detaily, tato informace nejsou dostatečné, takže bych navrhovala hlasovat proti pětce. Dobře, pochopil jste, pane Alvaro? Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. No, takže jsem to přece správně pochopil a to je uklidňující, protože teď mohu potvrdit, že alespoň u čísla 3 my budeme hlasovat proti tomu, protože zpráva je sice přítomná, ale ještě se o ní nehlasovalo na výboru. To znamená, e, otázka, zda teda tady budeme hlasovat o převodu, aniž jsme nehlasovali o zprávě, která je základem pro tento převod, já to považuji za nesprávné hlasovat o tomto. Ano, to je pravda. Teď se dostáváme do určitých potížích, které bychom bývali, kterým bychom byli, měli bývali zabránit. Základem právním proto je zodpovědný pan zpravodaj Kozlovský, ale je pravda, že nemůžeme hlasovat o převodu. Ale eh, jsme na extré, v extrémním spoždění eh, a protože vlastně neřekneme-li nic, znamená to souhlas, tak ta lhuta eh, uplyne ve čtvrtek. A teď je otázka, zda tedy eh, náš výbor, pak, když tomu tak je, já nevím, zda proto je většina nebo ne. Zda tu máme většinu pro tento převod, mně se zdá, že co do zásady, tak eh, financování tohoto programu technické pomoci Vždyť jsme o tom nedávno hovořili, dnes hovořili, má široký konsensus a o tom budeme tak hlasovat, anebo zda tedy dáme přednost promeškání té lhuty, což bude znamenat, že každopádně, protože jsme se nevyslovili proti, že to tedy znamená, že e, stanovisko našeho rozpočtového výboru je příznivé. Na každý pád tedy platby nemohou být převedeny až po upřesnění právního základu. Tato otázka nestojí. Čili náš zpravodaj je pro tento, naše zpravodajka, promiňte, je pře, proto, abychom hlasovali pro převod eh, eh, a my jsme za to odpovědní a já se jenom snažím, budu snažit samozřejmě zabránit tomu, abychom příště se neodstli mm, v takovýchto situacích. Kdo je tedy pro ten převod 3? Děkuji mnohokrát. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Zdržel se? To znamená, převod 3 byl schválen. Naopak k převodu 5, to znamená, eh, jak si škrtnutí rezervy, je zpravodajka proti. Kdo je pro? Tento? A kdo je pro? Pětku není vás moc. Kdo je proti? Všichni. Dobře, takže jednohlasně zamítnut tento převod a zpravodajka mm, se domnívá, že jsme dosud neměli dostatek eh, informací. Je remercie le rapporteur. il n'y a pas de demande. Eh, nemáme tady tedy požadavek převodu z dalších institucí a v tom případě můžeme přejít k bodu 16 Monika Holmajer a to se týká politiky v oblasti nemovitostí. Ehm, představíte nám eh, něco? Musíme něco rozhodnout? Milý pane předsedo, ano, ráda bych vám předložila návrh a sice k budově či k domu evropských dějin. Tento dům evropských dějin Eh, už eh, u nás eh, vlastně měl velice rozporuplnou diskusi a z tohoto důvodu bych, pane předsedo, ráda poté, co podklady, které nám Evropský parlament předložil, jsou velice dobré, velice zajímavé, ale jedná se tady jenom o odhady. O odhady výše nákladu ještě jsme nedostali k dispozici výpisy, pardon, eh, veřejného, výsledky veřejného řízení ani stanoviska. A proto bychom eh, vlastně eh, měli odevzdat pouze stanovisko, ale hlasovat až další měsíc na naší schůzi, protože bychom se rádi domluvili na společném stanovisku s příslušným výborem. U tohoto projektu bychom rádi tento projekt společně doprovázeli. A proto dnes navrhuji, abychom rozhodli, že vydáme stanovisko, ale ne hned do čtvrtka, protože já bych se ráda spojila ještě s mými spoluspravodaji, abychom to skutečně mohli doladit, takže konec května to je nás návrh, to znamená na následující schůzi bychom rádi projednali toto stanovisko. Dobře. Takže vy nám radíte, abychom vypracovali stanovisko, které by nebylo odevzdáno tento týden, ale na příštím zasedání. Mám tady dvě žádosti o slovo. Poprvé John Lyon. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád zachoval svoji podporu návrhu Moniky, abychom tedy vypracovali stanovisko ohledně tohoto projektu po návštěvě budovy KAT v Lucemburku. Eh, musím říci, že vystoupil do, do popředí některé znepokojivé otázky, pokud o řízení projektu a schopnost eh, orgánů parlamentu eh, včas plnit rozpočet a plnit jej podle dohodnuté ceny. Myslím, že tady se byla celá řada otázek, které nám dávají, které zakládají důvod k znepokojení. Ty budovy jsou svým způsobem podobné. Šlo výběrové řízení a myslím, že rozpočtový výbor by měl být plně informováno Z rozpočtových aspektů Samozřejmě my ne, nemáme zpravovat tu budovu nebo řídit tu stavbu, ale musíme, eh, musíme být informováni o rozpočtových aspektů zejména v době, kdy se dělají škrty, musí toto představovat hodnotu založené prostředky. Eh, není možné, aby ty projekty byly realizovány neefektivně, abychom se vystavili kritice, i když eh, i tak někteří v tomto sále jistě eh, kritiku vysloví. Takže já bych eh, podpořil tento návrh pracové stanovisko, doufám, že s tím bude výbor souhlasit a rozpočtový výbor by určitě se měl angažovat v rozpočtových aspektech věce, měli bychom mít jistotu, že prostředky jsou vynakládány účelně, efektivně, že celý projekt účelně a účinně řízen. Děkuji, paní Brzobohata. Dovolte, abych se jako stínová zpravodajka eh, vyjádřila především k projektu Domu evropských dějin, kde se domnívám, že zejména s ohledem na dnešní úsporné rozpočty členských zemí Evropské unie třeba takovou každou investici zvláště zvažovat a proto mě těší, že náš výbor byl požádán o stanovisko s myšlenkou Domu evropské historie souhlasím, předpokládám však, že nebude jenom místem, kde získají návštěvníci vzhled do historie, ale že bude také místem vědeckým a badatelským, který umožní studentům a vědeckým pracovníkům studovat historické materiály na jednom místě. Z pohledu ekonoma však vystává celá řada otázek. První otázkou je rekonstrukce budovy. Jsem přesvědčena, že je nutné rekonstrukci provést, zejména s ohledem na likvidaci azbestu, na druhé straně je uvažována dostavba jednak dalších pater a celkové rozšíření budovy. Do konce března 2012 by měly být hotové studie. A tady se ptám, jestli jsou již k dispozici, protože teprve na základě těchto studií bychom měli usoudit, zda je opravdu nutná dostavba, či zda by postačila dobře provedená rekonstrukce ve stávajícím rozsahu. Druhou otázkou je financování projektu, kde Evropský parlament by se měl spolupodílet na tomto projektu s dalšími evropskými institucemi této souvislosti bych se chtěla dotázat zda evropský parlament má již příslib v tomto smyslu od evropské komise. tady bych se chtěla odvolat na naši zprávu o návrhu souhrnného rozpočtu pro rok two thousand and twelve kde vítáme příslib předsedy evropské komise vyslovený v jeho dopise dne. twenty eight září two thousand and eleven že komise na tento projekt významným způsobem přispěje a zajistí podporu fungování domu evropských dějin domnívám se že otázka projektu domu evropské historie je velmi komplexní a proto si myslím že by mělo být zpracováno písemné stanovisko našeho výboru a následně by mělo být o něm hlasováno. Merci, madame. Hartong. Voorzitter, ik ben erg blij met het voorstel van mevrouw Holmeijer om eh, een opinie te schrijven. Ehm, ik denk dat heel goed. Tento návrh paní Holmajerové Eh, a sice eh, sepsat stanovisko k této zprávě jistě dobrý z hlediska skutečnosti, že třeba eh, zeptat se, zda tady vůbec potřebujeme takový dům. Děkuji mnohokrát, paní Holmajerová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče otázky paní kolegyně, Eh, na to mohu odpovědět, již teď existuje vlastně postoj Evropské komise, co se týče podílení se na osobních nákladech, jak tedy ze strany komise, tak ze strany Evropského parlamentu a pan předseda Barroso to viděl pozitivně a je ochoten účastnit se. A to z naší strany byl požadavek s ohledem na to, že Dům evropských dějin by neměl být pouhou záležitostí Evropského parlamentu, nýbrž dějepis a historie zejména poválečného období a vzniku Evropské unie se všemi e, s tím souvisejícími otázkami. To samozřejmě zahrnuje také dějiny Evropské komise a nejenom dějiny Evropského parlamentu. A proto e, Evropská komise se již pozitivně vyjádřila ke spolupodílení se. A za druhé, jsem rád, že pan Hartong se domnívá, že bychom měli společně odevzdat stanovisko, jenom se tak trochu bojím, že naše stanoviska se budou poněkud lišit, co se týče vzniku tohoto Evropského domu. Já eh, poctivě přiznávám, že po dlouhých diskuzích s kolegy a kolegyněmi bych se ráda vyslovila pro tento dům evropských dějin, oč jde mě, abychom to skutečně dělali rozumně a dobrým způsobem, abychom se soustředili na dobré provádění projektu a k tomu samozřejmě budeme mít ještě čas, abychom vyjasnili celou řadu otázek, které chceme naprosto eh, detailně objasnit, abychom tento projekt mohli skutečně co nejpodrobněji provázet. Myslím si, že rozpočtový výbor co do plánování budov Evropského parlamentu a my jsme poslanci, kteří by měli být velice přesně informováni, zejména jde se o projektování budov tak to vlastně spadá do kompetence našeho výboru a v tomto smyslu, pane předsedo, bych byla velice vděčná, pakli, že bychom se mohli rozhodnout, protože dodáme, vypracujeme písemné stanovisko. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že všichni souhlasí s tím, co tady řekla paní zpravodajka. Eh, že bychom tedy měli dát naše stanovisko k tomuto důležitému tématu a že bychom si vzít dostatečný čas. Nemůžeme to udělat ani tento týden, ani příští týden, ale bude to na příštím zasedání koncem května. Výborně, děkuji vám. Takže jsme vlastně odhlasovali vše, co, hlasovali jsme o všem, co bylo třeba a nyní se dostáváme k poslednímu bodu. Ne, ještě ne, tak promiňte, omlouvám se. Monika. Já se moc omlouvám, pane předsedo, ale máme bohužel na seznamu ještě další složku budov a to je Montoje 30. Jak víme, je tato budova v poměrně špatném stavu, takže nezávisle na Domu evropských dějin na každý pád spolupracovníci, kteří tam jsou, se musí vystěhovat z této budovy protože, abych to tedy opatrně vyjádřila, protože ta budova je velice schátralá a ukazuje se, že tedy naši spolupracovníci tam pracují za nezrovna dobrých podmínek. Budova Istmen obsahuje které má e, pracoviště ombudsmana, pracovníky účetního dvora a také superdohlížitele nad ochranou osobních dat. Ty jsou v Montpellier 63 to znamená část je v Eastman, část je v je 63, nájemní smlouva na Montoa je 63, doběhne koncem roku 2012 a možné prodloužení na, určitý krát, na určité krátké období bude asi možná, ale nakonec budou se stejně pracovníci o tam odejít, protože v současné době tady máme nájemní cenu 131 euro za metr čtvereční a poté, co ombudsman a také ombudsman osobních údajů a pracovníci účetního dvora ještě nenesli plné náklady, které bychom bývali mohli měli nést jako nájem, protože oni platili jenom režijní náklady. To celé tedy nebude jenom v režii parlamentu, ale je tady zapotřebí abychom jasně formulovali stanovisko Evropského parlamenta. Do budoucna to má být tak, aby ombudsman, jakož i ten super kontrolor osobních údajů nesli sami vš- veškeré náklady, které sami způsobují. To znamená, že ta šedivá zóna se tak trochu vyčistí, kterou máme v současné době. A jak se ukázalo o eastment budovy. Současná situace tedy již není únosná, protože plochy v současné době obnáší 5789 metrů čtverečních v Eastmanu a v Montpellier je to, 7000, zhruba 700 metrů čtverečních a náklady na Montpellier se odhadují na 1 milion 164 eh, tisíc eh, eur a podíl, který spadá na jednotlivé partnery, je tedy nesen jednotlivými partnery, to znamená, že tady nevzniknou žádné dodatečné náklady pro Evropský parlament. To jediné, co my neseme, jsou bezpečnostní náklady, protože stejně musíme nést, když chceme chránit naše pracovníky v této budově. Pane předsedo, milí spoluspravodajové, milí kolegové, teď prostě vám tady nebudu předčítat jednotlivá čísla, protože každý si je může přečíst na internetu celkově pro nás budou naše náklady přes 2 miliony eur a budeme mít 21-letou užívací smlouvu. Také jsme si nechali vybracovat posudky, řeknu opatrně, tyto posudky nejsou příliš přehledné to bych chtěla dát tedy jako signál zprávy Evropského parlamentu. Eh, tato dobrozdání nejsou proto tak dobře přehledná, protože způsob ze způsobu vytvoření tohoto dobrozdání není příliš jasné, jak se z toho vyvozují naše vlastní náklady. My jsme to strašně komplikovaně dopočítávali a proto náklady, které jsou tady, eh, jak zapsány, jsou také eh, řádně sepsané. Teď vám to tady nechci všechno komplikovaně ještě vysvětlovat. My jsme to všechno sami dělali. Po případě moje spolupracovnice skutečně trpělivě to všechno počítala a můžeme vycházet z toho, že to je rozumná záležitost do budoucna budeme nad zemí mít plochu přes 5000 metrů čtverečních podzemí, přes 1000 metrů čtverečních Většina pracovníků bude v vlastních budovách Evropského parlamentu a jenom z malé části v Montoje, po případě v té části, kterou již jsme koupili, anebo kterou jsme pronajeli vlastníkem budovy Fetimo. E, bylo to, budova byla vystavena v raných 60. letech, bylo to kompletně renováno a první stěhování První zkoumání podlahových krytin byla pozitivní, byl tedy objeven azbet, ale to bylo odstraněno v roce 2010, v roce 2011. A parlament ponese tedy náklady na bezpečnost a už máme certifikát, že je budova bezpečná, že už neobsahuje žádný asbest a proto bych ráda také k tomu odevzala za výbor nebo naše stanovisko. Myslím, že bylo dobré, aby náš Výbor odevzdal stanovisko, protože pracovníci z té budovy Island skutečně musí, protože ta je nesmírně schátrala. Děkuji mnohokrát. Merci, madame la rapporteur. Děkuji vám, paní zpravodajko. To je tedy k tomuto tématu. Eh, budova Montoye. Navrhujete, aby k tomuto nebylo předloženo stanovisko. John Schlein. Já bych souhlasila, ale zůstává mi tu jedna otázka, kterou by měly parlamentní orgány vyjasnit. Co eh, bude tedy s budovou Eastman Montoya, účetní dvůr, eh, měl taky dotazy ohledně toho, jaký prostor nebude využívat. Eh, kolik bude stát Evropský parlament ten prostor, který nebude využit? vzhledem k tomu, že instituce platí eh, veškeré náklady. Tato informace by eh, byla pro nás užitečná. Merci. Děkuji. Může na tuto otázku někdo odpovědět? Náš místopředseda? Paní zpravodajka. Ich habe mir zuvor sieht schon die Übersicht. Ähm, no, pomalu ztrácím přehled. Evropský parlament nese podíl 22,78%. Nemám ta čísla teď, ale jednotlivě, nebo nepřednesla jsem jednotlivě celkové náklady 1,166, to znamená milion 166 tisíc a podíl parlamentu bude znamenat 252 260 u nájemného a u, u režie to bude 4, přes 42 tisíc. Celkově 400, eh, kolem 450 tisíc euro. Eh, účetní dvůr přes 350 tisíc a tak se prostě rozdělují ty náklady na nejrůznější instituce. Děkuji. Eh, může někdo dodat přesnější údaje? Pan místo předseda Lajen. Ja, vielen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Pane předsedo, čísla, která tady přednesla paní zpravodajka, jsou samozřejmě korektní. Těch zhruba 22 plochy, kterou bude užívat Evropský parlament, odpovídá zhruba 53 tisícům eur. Myslím si, že tam budeme my ty plochy budeme využívat my, protože máme nedostatek kancelářských budov v Bruselu. Čili jsme velice rádi, že tam budeme moci umístit 35 až 40 pracovníků. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Naše paní zpravodajka tedy navrhuje, abychom neměli stanovisko ohledně eh, eh, eh, Science Montoya jako obvykle budeme se zabývat tedy písemným eh, návrhem stanoviska eh, ohledně budovy Eastman. Všem vám děkuji. A teď vám navrhuji také, abychom si udělali dvouminutovou pauzu, aby eh, pan předseda a, mm, a pan Rivellini zasedli k nám. Eh, no, Pane předsedo, pojďte k nám, k předsednickému stolu. Eh, no, no, no, no,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 mes chers collègues, je remercie le président Kolegové, eh, děkuji panu Toirovi, že zasil s námi. A nyní budeme pokračovat. Výbor pro rozpočet eh, společně s výborem pro rozpočtovou kontrolu zasedá. Přijde to další části schůze. Ve shodě se zpravdej, pan Torem a se mnou jsme se dohodli, že eh, budeme diskutovat o stavu vyjednávání o v našem nařízení. Došlo už k mnoha eh, schůzkám a zítra bude nový trialog. Je důležité, abychom měli jasnou představu v našich obou výborech o tom, co se děje. Můžete tedy klást dotazy zpravodaji a je dobré, abychom to učinili veřejně. Inge, máte slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Samozřejmě si všímám, že páni předsedové eh, se tak trochu eh, jak si stahovali z předsednictví, nechtěli vést předsednictví zítra a uchopila se toho naše kolegyně a to mám radost, protože kolegyně mají tak trochu jiný přístup, jak si eh, principu jako ženy, takže jistě se máme na co těšit zítra a asi promeškáte velikou příležitost. Máme teď zhruba 14 otevřených bodů, eh, kde jak se různé závažnosti a různého objemu. Eh, je tady celý článek, v němž si ještě vůbec nejsme zajedno, například u tématu sdílená zpráva prostředku článek 56 ale je u toho jenom půl věta. Ale jsou tady i jiné články, kde se jedná o to, že rada by měla říct hot nebo čehý. Pro nás jako pro parlament je jasné, že jsme se dostali dobře ku předu, že skutečně panuje velice dobrá atmosféra a protože jsem si řekla, že je na čase, abychom přestali si padat do náruče a zítra to konečně začne s, s absolutorií protože to je v úloze parlamentu a proto je na čase, abychom také přemýšleli o tom, jakým způsobem to bude zakotveno eh, v tom eh, finančním řádu. Rada se zatím v tomto bodu příliš nepohla, protože ve smlouvě stojí, že se dává ehm, absolutorium komisi, ale my u ostatních institucí a i ostatních agentur jsme také dopracovávali věci, ale právě tyto dopracované věci nechce Rada akceptovat. Nepřijímá-li to Rada, znamená to, že vlastně komisi eh, by nám nechala ostatní a to by mělo své důsledky. Čili začneme zítra s těmi eh, absolutory a potom k otázce našeho přístupu týkající se revize. My máme na stole návrh, který praví, že za určitých podmínek máme mít důvěrný, pardon, přístup k důvěrným informacím. To rada popírá ačkoliv mezi tím už jsme dohodli s komisí, postup. Dovolte, abych vám připomněla, že u Evropského soudního dvora je případ, kde si vymohli občané přístup eh, k těmto důvěrným dokumentům. my jsme se domnívali, když se to povedlo obyčejnému občanu, co by se to nemělo povést nám parlamentu. A nebude-li tato možnost nám udělena ze strany rady, tak půjdeme před Evropský soudní dvůr a sice bez jakýchkoliv omezení. My jsme tam zabudovali určitá omezení, ale tato omezení by prostě pak odpadla. Dokonce komise uznala, že je lepší, když nám ustoupí, než aby prostě s námi bojovala mečem. Ale rada, co se týče moudrosti, by ještě potřebovala lec jaké lekce, abych to tak vyjádřila. A nyní tedy Teď vstupujeme do kompetencí rozpočto, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máme pozměňovací návrhy, u nich říkáme, že tyto zbytky rozpočtu bychom rádi, rádi převedli do příštího roku. A ehm, tam se jistě ještě povedou spory. Potom e, Další spor se týká rozvojového fondu. Tady máme dva pozměňovací návrhy, v tom jistě budeme pokračovat. Potom, jako páté téma, máme téma, které je nesmírně důležité pro náš výbor, a sice otázku, co se stane s nouzovým rozpočtem. Co se stane, nedohodneme-li se v rozpočtovém Eh, řádu nebo v rozpočtovém nařízení. Budeme potom, máme tady kompromisní návrh komise, to znamená, že budeme mít vždy jenom čtyři měsíce v, v tom režimu nouzového rozpočtu a budeme muset dále vyjednávat eh, s radou a je to na pozadí s tím, že musíme počítat s tím, že na radě budou eh, zastoupeny vlastně proti evropsky laděné vlády. A co tedy potom uděláme? Eh, myslíme si, že tady musíme zabudovat prostě pojistku pro ten nejhorší případ. Da ist die EU-Kommission auf unserer Seite. Mal sehen, was daraus wird. No uvidíme, co z toho bude. Potom tady máme článek 18, to je také krásný článek. Tady se jedná o tom, co se vlastně stane s, se sankcemi. S platbami za postihy nebo s platbami, které se platí dobrovolně. Třeba tabákový koncern platil, protože nám chybí peníze. A my chceme, aby to se dostalo do rozpočtu a to nějak nechce rada. Sedmý bod. Tady to bude docela dobré. To je převod prostředků. To bude, myslím, pohoda. Máme tady pozměňovací návrhy, které by měly snížit jaksi náročnost převodu, ale teď je otázka, co uděláme s těmi dvěma posledními týdny v roce. Komise říká, že tady e, ve strukturních fondech je celá řada pladeb, ale nemohou to jak si převést, protože rozpočtový výbor již nezasedá. To znamená, budou-li zapotřebí prostředky, ta komise říká, dejte nám generální zmocnění k tomu, abychom mohli v těch dvou posledních týdnech posunovali peníze sem a tam, jak to budeme potřebovat. Tak my i rada říkají, to nechceme. My jsme teď navrhli, že bychom vytvořili jakýsi 13. měsíc, kde bychom tedy v lednu mohli ještě zrealizovat tyto přivody. To znamená, že bychom vyřešili tento problém. Já považuji eh, tuto otázku komise za oprávněnou, ale k tomu se musí zítra vyjádřit rada. Jedná se tedy o to, zda ten 13. měsíc zavedeme či nikoliv, ale co pak, když ne? Článek 30. Můj oblíbený článek. Tady se jedná, kdo smí podepsat ten rozpočtový řád ve smlouvě, se říká, dělá to prezident parlamentu, pardon, předseda parlamentu. A teď po té, co jsem si prostě celé hodiny vykládala právní rozbor Evropského parlamentu i, i prostě právních služeb Rady a komise, tak tady se zase navrhuje nějaká změna finančního nařízení. Navrhuje se tady aby to tedy někdo udělal. Není tam napsáno, kdo by to měl udělat, tu revizi. Tady existuje také žaloba rady před Evropským soudem, je to velice obtížné, jsou to dvě záležitosti, které ve mně vyvolávají, tedy skutečně už zvláštní reflex. U článku 131, tam je to vážné, máme tady otevřené otázky týkající se finančních nástrojů otázku, zda může dojít k revolvování prostředků ve, v těchto finančních nástrojů, protože jinak finanční nástroj nemá smysl. K tomu se musí vyjádřit rada. My jsme vypracovali velice hezký text. Děkuji komisi a my jsme dbali především na to, aby rozpočtový výbor, jakož i ostatní odborné výbory měly skutečně právo spolurozhodování, jak používat peníze finančních nástrojů. Každý rok můžeme o tom rozhodovat nově v rozpočtovém procesu, protože vidíme, že některé finanční nástroje běží dobře, některé nedobře. Máme rozhodně možnosti použít vždycky tento rozpočet finančních nástrojů tak, abychom dosáhli maxima transparentnosti u finančních nástrojů a také maximum spoluúčinkování rozpočtových eh, orgánů. Spolupůsobení, promiňte. A proto tedy mm, si myslím, že toto je dobré řešení, které se nám podařilo vyjednat. Otevřená zůstává otázka článku 178, to je něco jako staveniště. Eh, prostě tady se rada pokouší postupovat velice restriktivně a musím říct, že jsem ještě nikdy neviděla právní text, který by začínal tím zakázáno jest a pak to pokračuje. Eh, čili v tom článku rada začíná tím, že je zakázáno dělat ty a ty věci. A musím říct, no tak bezmocná vůbec nejsem vůči EU komisi. Tady musíme ještě vykonat hodně zásadní práce, tady si přejeme, <clears throat> aby komise mohla dělat převody také pro tematické akce, jako například změna klimatu. Rada pak vypracovala text, kde říkala implementing powers má rada, tečka. No, to si myslím, že není tak, jako co, jak by si to představovali poslanci. Tady se musíme postarat, aby se to trošku změnilo. 195 budovy. Otázka je, zda se EU smí zadlužit pouze o budov. Bylo by to nezbytné, bylo, to, bylo by to úsporné opatření, kdybychom měli možnost zadlužit naše budovy. Bylo by to rozhodně levnější, než postupovat bez této možnosti odlužení či zadlužení. Myslím, že zítra tedy tady postoupíme dál. Kromě toho by tady byla dosažena daleko vyšší transparentnost, zejména díky naší zpravodajce, která se zaobírá právě zprávou budov máme ještě několik otevřených otázek týkající se prahových hodnot, od kdy tedy článek je ještě článek v platnosti, kdy ještě tedy je možné uplatňovat tento článek. A potom člán, to už jsme u článku 196, díle na zpráva prostředků, a to ještě je velmi nevyjasněné ale jistě se budeme snažit dospět k rozumným řešením. Není to nepřekonatelná překážka, ale ráda bych řekla, že zejména u sdílených odpovědností je důležité, jaké právo kontroly a jaké povinnosti kontroly má komise a jaké možnosti má Evropský parlament, protože ve sdíleném managementu musíme dosáhnout našich cílů. A když se podíváme na Řecko a Španělsko, tak všichni velice dobře vidíme, možná víc, než bychom si přáli článku 170a se jedná o dotace a otázku, co se stane s DPH. Protože chceme, aby DPH nebylo nad věcmi, které se nakupují ze subvencí, aby tedy ta věci dostávané ze subvencí nebyly ještě navyšovány DPH e, pro přímé řízení, to má platit, ne pro sdílené řízení, to znamená v podstatě jenom pro oblast výzkumu takže přece jenom tady mám určitou naději, že rada přeskočí i přes tu poslední překážku. To by byla opravdová pomoc, protože financování státního rozpočtu přes DPH rozpo- a hlavně výzkumu by bylo neúnosné. A akta v přenesené pravomoci, to si necháváme až na konec. Eh, zatím máme takovou, takové správní ujednání, které ještě neřeší poslední otázky. A sice, co udělám, když se nemohu dohodnout na aktech přenesené právomoci. Ale rozpočtový řád je vyžaduje, finanční nařízení potřebuje. Tady by bylo zapotřebí eh, skutečně moudře se snažit o kompromis, protože já jsem v politice vždy učinila tu zkušenost, že není potřeba, jak si upravovat eh, život jako takový, ale vždy se snažit zabudovat nějaké pravidlo pro ten úplně nejhorší případ. A zatím jsou všichni proti, ale to nevadí. Někdy to trvá, než se lidé pohnou. Takže současné věci, to je stav věcí. Mohlo by to být horší, musím otevřeně si. Další plánování máme tedy zítra a 1. června, potom ještě jeden trialog, trilog a eventuálně dodatečně ještě 12. června ve Štrasburku. Jinak jsem včera jako zpravodajka ukončila trilog s Olafem a vidím nejenom světlo na konci tunelu, ale vidím tam úplnou záři. Děkuji za to, že jste si mě vyslechli. Výborně, děkujeme paní zpravodajce. My sousedé tleskají tomuto vynikajícímu vystoupení. Já jsem si pečlivě zaznamenala 14 bodů, ve kterých je třeba rozhodnout. Pokud to správně chápu, u většiny těchto bodů existuje společný postoj eh, či společný přístup ze strany komise a parlamentu, ale určité potíže ze strany rady. To je jasné. Paní Brantnerová žádala o slovo. Děkuji velice krátce. Nejprve bych chtěla také poděkovat za to umění vyjednávací i za strategii paní Gresle. Je nesmírně důležité, abychom zejména u otázek sdíleného řízení eh, jim dávali prioritu. A k těm převodům, už jsme o tom hovořili dnes odpoledne, je absurdní, protože v zahraničně oblasti prostě tady máme eh, nesčetně výdajů, kdy my vůbec nevíme, že, kolik se kam dává a komise řekla, dobře, tak si uděláme naše vlastní trust fundy, kde budeme toho vidět víc, kde budeme mít prostě ty svěřenecké fondy, kde budeme mít větší transparentnost. A myslím si, že se musíme rozhodnout, nechceme-li to, musíme přestat s tím, abychom kritizovali to, co komise s těmi penězi dělá, protože někdy má smysl s ostatními státy nasadit takové svěřenecké fondy nejenom pro naléhavé záležitosti, nejenom pro malárii a AIDS. Tady existovala velká kritika, a na druhé straně je to nezbytné potřebujeme takový nástroj, ale vlastně členské státy to odmítají. Někdy jsem tedy velice překvapena, že členské státy a jejich zahraniční politici si o všechno, eh, se na všechno stěžují a jejich finančníci pak dělají úplně jiné záležitosti vždycky, eh, když k nám přijde nějaký zástupce předsednictví a stěžuje si na to, tak si vždycky pomyslím, no tak pomysl, pohovořte nejprve s vašimi finančními. A další bod, myslím, že to bylo v bodě 14, ale taky jsem na to myslela, když jsem si poslechla zprávu paní Nienský. Otázka definice těch svěřeneckých eh, krizí nebo naléhavých situací. My jsme se snažili to definovat a také k tomu vypracovat jasné stanovisko. A pochopila jsem to, tak se to dostalo do akt přenesené, do akt přenesené pravomoci, takže prostě to není možné regulovat přes finanční nástroje jednotlivě. Tady se chci zeptat, zda by to šlo ještě nějakým způsobem vytáhnout paní Nensky už to řekla, abychom mohli mít nějaký společný přístup. To je tedy <clears throat> má otázka. Vím, že se o tom zítra nebude jednat, ale protože jsme o tom právě před chvilkou hovořili, jak se na to chci přece jenom ptát. Děkuji Zapni se. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chcete vystoupit? Děkuji mnohokrát, pane kolego. Nejprve bych chtěl velice srdečně poděkovat Ingeborg Kresle, která jako zpravodajka mm, výboru vlastně toto přivedla. Pan kolega Rivelini je, je v současné době velice silně také zapojen. Rád bych rád vyzdvihl to, co bylo řečeno s ohledem na sdílený management. Domnívám se, že to bude skutečně rozhodující bod, protože si nemůžeme dovolit, aby prostředky, ke kterým nemáme přístup, eh, byly vydávány nekontrolovaně s, odbo- s odpovídající chybovostí. To byl důležitý bod eh, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, přičemž co do průběhu eh, to bylo skutečně velice dobře promyšleno a jak znám, paní Gresle dělá to výborně. Za mou stranu mohu jenom říci, že velice lituji, že ve středu tam nemohu být. Dopoledne bych býval mohl, ale Mohu vám přislíbit, že 1. června se účastním, ale jako parlament <clears throat> celkově se musíme skutečně semknout velice pevně a těsně, protože se jedná o společné zájmy, které se nám musí podařit prosadit. A pakliže na to plénum bude také nazírat tímto způsobem, pakliže by se proti očekávání jaksi eh, pěny politického trialogu eh, mělo něco změnit, ale snad tak nebude. Prezident. Euh, est-ce qu'il y aurait un membre Je tu nějaký ne německý poslanec, který si chce vzít slovo v této věci? Ehm, pozoruji po tohoto tématu. Mám, velk, mám velký obdiv k německým kolegům, eh, kteří sledují toto téma velmi pozorně. Není-li tomu tak, eh, spokojím se s tím, že učím jednu poznámku a položím jednu otázku naší zpravodajce. Ta poznámka se týká toho, já jsem si tedy velmi pozorně zaznamenal 14 bodů, eh, které stále ještě jsou k diskusi. Minimálně dva z nich eh, jsou ve skutečnosti témata, která vyplývají z finančního nařízení a pravděpodobně budou zmiňována také v rámci vyjednávání o příštím finančním nařízení eh, pro více letý rozpočet. Jsou to tedy Co to RAL, jsou to ty eh, nezaplacené platby, vždy nám eh, zbývají eh, každý rok na konci rozpočtového roku v rozpočtu prostředky, kdy vracíme ministerstvům financí přebytky v rozpočtu podle dobrého či průměrného rozpočtového řízení a plnění tedy, které nám zbyly v té či oné výši. Zemena v současné době, kdy máme problém eh, získávat prostředky na financování eh, nových politik, je to, je to problém. A dále jste eh, změnila problematiku případné samostatné pozice v evropském rozpočtu pro Evropský rozvojový fond. To je také důležité téma, kterému jistě budeme věnovat pozornost v rámci vyjednávání o víceletém finančním rámci. Je to naším společným cílem již velmi dlouho. Evropská komise je nyní méně odhodlaná v této věci než Evropský parlament. Pokud je tedy o e, zanesení Evropského rozvojového fondu do společného rozpočtu, všeobecného rozpočtu EU, e, Dokonce e, komise navrhla svým způsobem vypracování satelitního rozpočtu. V rámci víceletého rozpočtového rámce máme některé velké programy jako ITER či GMES, které také mají samostatný rozpočet. A proto je tady velmi důležité, abychom si pravidelně takto eh, vyměňovali názory a koordinovali vzájemně stanovisko, které zajímáme v těch paralelních jednáních. Takže tolik eh, mé poznámky k tématu. A eh, moje otázka se bude týkat, jak jestli předpokládáte, časového rámce. Já jsem se dobře zaznamenala vaše příští schůzky zítra, 1. června, další trialog, nadcházející trialog také, trialog k OLAFu například, Jaké jsou e, vyhlídky pro časový rámec pro zažení dohody? Protože se musíme říct, zda půjdeme až do konce prvního čtení e, s tím, že by šlo o běžný postup, anebo se domníváte, že e, pragmatičtější přístup že pragmatičtějším přístupem větší trpělivosti se můžeme dobrat dohody v nějakém rozumném časovém rámci? Děkuji mnohokrát. Já zareaguji také na Francisku. Šlo o tu věc definice krizových situací a kritéria nouzovosti. Eh, je to velmi široké téma, možná eh, se o tom se pobavím jindy. V každém případě jsme neměli mnoho eh, použitelných, jasných definicí. Také tady je třeba moci eh, provádět toto nařízení, finanční nařízení má být prováděno v praxi. 40 úředníků komise s ním pracuje a orientuje se podle něj, čili musí tam být jasně stanoveno. Pokud vznikne taková situace, musí postupovat takto. Pokud vznikne nějaké šedé zóny a nejistota, tak je eh, potom velmi obtížné nařízení provádět řádně. Pokud jde o možnost dosažení dohody a kdy. Já činím maximum pro to, abychom dohody dosáhli. Všichni se velmi snaží a všem nesmírně děkuji, všem sekretariátu, všem v Evropské komisi, eh, v mé kanceláři. Opravdu všichni se maximálně snaží o dohodu. Já se domnívám, že dosažitelná je. Samozřejmě nastane chvíle, kde se budeme moci říci, zda dohodu chceme či ne. Já myslím si, že máme na, na stole dostatek již dostatek návrhů a dostatečnou míru dohody, ale některé body ještě zbývají, například co udělat eh, s pozměňovacími návrhy ohledně víceletého finančního rámce, pokud je rada nepřijme. Eh, tady to můžu například předat eh, Remerovi a popřát mu hodně štěstí, ale v každém případě je to vážný problém u tohoto rozpočtu, je třeba je vyřešit. A také mám dojem, že hlavy státu a vlád se nedokáží dohodnout se svými vlastními ministerstvy například v mé členské zemi. Kancelářka Merkelová jedna s ministrem a říká, není potřeba využívat eh, evropský rozpočet na tyto, a tyto politiky. Řeknu, eh, že bychom měli navrhnout nebo provádět toto, tak minister financí to zamítne. A já eh, na to narážím velmi často jednám s lidmi. Minulý týden jsem jela do Berlína, abych vedla takováto jednání a dívali se na mě tak trochu e, jako, že jsem tam spadla z vesmíru. Takže opravdu jsou některé věci, kterým dost dobře nerozumím, které dost dobře nechápu. Domnívám se, že finanční nařízení prostě musí vstoupit v platnost do konce tohoto roku, respektive na konci tohoto roku. Pokud ne, tak se nám znásobí nejrůznější pravidla pro specifické fondy, no, budou, jak se bude třeba provádět. Postupem návaznosti také na výboreky. Je, toto je věc, která musí být přijata. Eh, zatím, zatím rada není schopná se vyslovit článku 56. Požádala, abychom to zařadili na program jednání 1. června. Já bych chtěla tímto začít. Je nutné, aby finanční nařízení vstoupilo v platnost, aby existovaly ty hlavní směry, ty hlavní orientace. Je spousta věcí, které se zatím nepodařilo dojednat. Ty jsem nezmiňovala. Zmiňovala jsem pouze to, co jsme již dojednali. Jsou například způsobilé náklady. Ehm, dostáhli jsme dohody v některých zásadních bodech a myslím si, že řízení fondu skutečně se zdokonalí tím, že provedeme streamlining pravidel a předpisů pro všechny fondy, tak aby se navzájem tato pravidla neprotiřečila. A poté je třeba pravidla interpretovat eh, fond od fondu. Eh, zda respektive tady účetní dvor bude vycházet, pokud bude účetní dvor vycházet z finančního nařízení a ostatní ze specifických nařízení pro fondy, co s tím potom? Je to obrovská byrokracie, například u rámcového programu pro výzkum. A proto se domnívám, že je nutné, aby finanční nařízení vstoupilo v platnost. Domnívám se, že dohoda je možná. Domnívám se, že také dánské předsednictví stojí o dohodu. A myslím, že všichni vědí, že nestojí za to, abychom to dohodu nepřijali. Samozřejmě některé věci jsou naprosto nepřijatelné, by byly naprosto nepřijatelné. Eh, ale například na adresu rady, která přichází na naše schůze my se nemůže účastnit jejich schůzí, tak na adresu rady chci říci, že že nám jde eh, v našich poznacích návrzích o to, aby se problémy se rozpočtem do budoucna již znovu neobjevovaly, ne abychom je vyvolávali. Naším cílem skutečně, naší snahou je vyřešit rozpočtové problémy a myslím, že bychom také měli eh, trošičku seznámit hlavě státu a vlád i s, většími detaily rozpočtování No a na závěr ještě řeknu, že doufám, že se nám podaří tuto věc dořešit velmi brzy. Děkuji mnohokrát, Inge. Všichni velmi obdivujeme tu obrovskou práci, kterou odvádíš a kterou si odvedla se sekretariátem a všemi eh, našimi kolegy, kteří v obou výborech eh, si věnují této nesmírně důležité záležitosti. Myslím, že tímto můžeme ukončit dnešní schůzi. Sejdeme se opět ve čtvrtek odpoledne. Ještě poslední informace. Přátelé Miguela Portaše, eh, kolegy, který nám tak chybí, eh, uspořádají vzpomínkovou akci eh, ve čtvrtek v 9 hodin v této budově o poschodí že v prostoru Jehudy Menuhina. Ve čtvrtek v 9 ráno. A Zítra tedy eh, při zahájení jmény plenárky také pan předseda eh, Schulz eh, bude držet minutu ticha na počest našeho zesnulého kolegy. A všichni ti z vás, kdo by si přáli účastnit se ještě té vzpomínkové akce, budou vítáni ve čtvrtek ráno. Děkuji, tímto končím dnešní schůzi.